jednání. Příslušný zodpovědný kolega tady není přítomen, takže nevím, jestli teď budeme schopni toto projednat, anebo jestli to ponecháme spíše až na později.

Milí kolegové, kolegyně, paní Rojtová se omlouvá, bohužel se dnes nemůže dostavit, ale eh, písemnou cestou mi dala malý přehled toho, eh, kam jako eh, zpravodajka k té směrnici o harmonizaci, o zpřístupnění na trhu těch tlakových zařízení, kam tedy se dostala. Je tomu tak, že její zpráva je vlastně přímou součástí toho balíčku a e, je to vlastně až už k té desáté směrnici nad těch devět, kterými se zabývala a zároveň je to součást balíčku o e, volném pohybu zboží. Původně to měla být součást toho balíčku, ale bohužel z technických důvodů nakonec to nebylo možné. E, paní Rojtová se souhlasem stínových zpravodajů se soustředila na změny, které uvedou tuto směrnici do souladu se zbytkem balíčku, což znamená, máme už určité eh, pozměci návrhy, které byly dohnut, dohodnuty mezi parlamentem a radou a byl dohodnutý eh, fast track, tedy eh, pokud stanovisko výboru Jury bude dokončeno včas, tak se vš- ovšem může hlasovat 5. listopadu. Já bohužel, milí kolegové, nevím, zda se to výboru Jury příslušným způsobem povede. A pouze pro vaši informaci bylo podáno 53 pozměňovacích návrhů. Záměrem paní Rojtové bylo vyjasnit právní otázky, snížit administrativní zátěž a poskytnout přísný rámec pro ochranu spotřebitele. To je vše v tom dokumentu a než se budeme zabývat podrobnostmi, by paní Rojtová ráda poděkovala jak stínovým zpravodajům, tak poradcům za skvělou spolupráci a ráda vyslechne jakékoliv připomínky. Pane předsedo, já si nejsem jist, zda byste si přál, abych zde přečetl eh, všechny konkrétní podrobnosti eh, těch změn, které má v úmyslu paní Rojtová eh, zde zapracovat. Pokud ano, tak to mohu udělat. Ano, údajně zde mají všichni chuť mi intenzivně naslouchat, tedy já se toho zhostím za prvé. Paní Rojtová si e, přeje, aby se tam dodal text, který se týká nových e, produktů, tak aby se směrnice rovněž týkala e, výrobku z druhé ruky, které byly dovezeny ze třetích zemích. Ono to není nic striktně nového, ale mám vám to nahlásit. Za druhé, směrnice se bude týkat všech způsobů prodeje, včetně online. Za třetí, bude se týkat nikoli pouze bezpečí osob, ale rovněž i e, movitého a nemovitého majetku, přímého i nepřímého. E, za další, týká se to i sledovatelnosti výrobců a původu a rovněž bude jednotné označení shody, které eh, díky tomu sníží byrokracii u ekonomických subjektů a za další situace u e, těch výrobků, které už jsou na skladě u obchodu, velkou obchodu, tak je upravena a týká se to nikoli pouze tlakových e, přístrojů, ale i jejich montáže a nakonec e, bude možné ukládat účinněji sankce vůči všem, eh, kteří eh, se nedrží eh, těchto předpisů. Já doufám, že jsem se zhostil svého úkolu a že jsem vám poskytl příslušný přehled, kam jsme se dostali a zároveň doufám, že jsem nepříliš namohl trpělivost kolegů, kteří se tím až tak dopodrobna nezabývají. Děkuji vám. E, A teď přistoupíme k bodu 9. To je tenhle. 9. Normy, které Pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. Zpravodajem je pan Šváb u příslušného výboru. Allora, do la parola Schmidt. Já vám tedy slovo panu Schmidtovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane Pane předsedo, ano, je naprostá pravda, že nejdůležitější osobou v tomto případě je právě pan Šváb samotný. A je dobře, že jste tady vy všichni a především, že je tady přítomen Alek, eh, Alexandra Andreas. Eh, Evropská politika v oblasti eh, hospodářské soutěže je prosazována jak Evropskou komisí, tak vnitrostátními orgány, eh, například třeba eh, celními orgány a tak dále. A nekalá soutěž může mít velké dopady jak na ekonomickou situaci, tak na důvěru spotřebitelů. A v tuto chvíli pouze některé členské státy umožňují obětem, aby se soudili o náhradu škody. A soukromé osoby a malé a střední podniky ale často jsou odrazovány od toho právě obrovskou administrativní zátěží, vysokými náklady a tak dále. Proto my všichni pravděpodobně vítáme to, co komise teď navrhuje ve svém textu, ve svém návrhu směrnice. Pokud jde o soukromé prosazování práva, tak tady, tady eh, zavádím eh, mechanismy pro eh, kolektivní žaloby. Doufám, že pan Šváb se mnou bude souhlasit a komise ve svém stanovisku k našemu textu roku 2007 tedy souhlasí, že by mělo existovat nějaké takové mechanizmy, které by umožnily v této oblasti politiky účinnou obranu. Bohužel, ale tady říkají, že tady stále ještě nemáme mechanismy pro kolektivní eh, žaloby, to všichni víme. A já si myslím, že bez toho vnitřní trh nikdy nevytvoříme ale na tom se asi neschodneme. Kolektivní žaloby by umožnily třeba združením spotřebitelů nebo obchodníků jak si žalovat eh, nějakého hříšníka. A tady nejde o to, abychom prosazovali nějakou sociální politiku, ale abychom prostě prosazovali politiku, která bude jaksi eh, hájit práva řádných občanů. Nicméně já tady volám pouze po tom, aby naprosto jasně definovaná skupina osob mohla se účastnit takového řízení. Eh, jak jste slyšeli, tak začínám na začátek velmi statečně, ale samozřejmě vždycky musíme brát eh, ohled na politickou realitu. To znamená, že já tady navrhuji model opt-in. Pouze 25 případů v Evropské unii vede k, skutečně k nějakému soudnímu řízení, které potom eh, jedná o očkodném. A já myslím, že skutečně toto musíme zlepšit. Na tom se asi shodneme. Ten program eh, schovývavosti skutečně vede k tomu, eh, že budeme schopni bojovat proti kartelům. A nesouhlasím s tím, co tady komise tady navrhuje, a sice ten šedý seznam poté, co bylo uzavřeno soudní řízení. Protože všech veškeré možné známé eh, důkazy, inkriminující důkazy by měly být připuštěny k soudu, to je od, eh, pardon, článek 6, a to bez ohledu na to, jestli tam byly tady, eh, jestli se na ně dostalo prostřednictvím té nebo jiné metody. Potom je tady otázka whistleblowerů, to znamená osob, které na něco upozorňují, a mně připadá zvláštní, že na toto v, tom této, v tomto návrhu směrnice nemáme žádný odkaz, protože v dnešní době je identita těchto whistleblowerů ochraňována vnitrostátními právními předpisy členských států tak, eh, a tak si myslím, že bychom tady měli zmínit v této směrnici i otázky ochrany osobních údajů a tak dále. Vítám to, že komise říká, že eh, tedy Eh, důkazní přeměnu je vždycky na straně žalované a myslím si, že to, co komise navrhuje, by tedy vedlo k většímu počtu žalob ze strany přímých i nepřímých eh, žalobců. důkazní břemeno by mělo skutečně být pouze na nepřímém, eh, nepřímých účastnících a to tady vytváří teda pouze jednopilířový systém. Pokud mají kartely skutečně cítit eh, jaksi negativní dopad toho, co způsobí na trhu, tak bych navrhoval posílit tedy tu žalující stranu, aby měla silný hlas u soudu. Navíc si myslím, že to také Toto také bude odrazovat účastníky kartelů o to, aby se takové činnosti účastnili. Pokud jde o spotřebitele nebo združení spotřebitelů nebo malé a střední podniky, tak tady jsou rizika eh, toho, že budou muset hradit náklady na soudní řízení. To je často odrazuje od toho, aby vůbec žádali o odškodné. A proto tady navrhuji, abychom zřídili fond, eh, který bude financován tím, kdo poruší skutečně hospodář, pravidla hospodářské soutěže. To by snížilo tu hranici pro žádost o odškodné a také by to snížilo počet neopodstatněných žádostí. Myslím si, že to pravidlo lose pay, ten, kdo prohrál, platí, že by mělo být zachováno. A na závěr bych ještě chtěl říct, že spolehám na to, co tady říká pan Šváb, velice věřím tomu, že on ve výboru Econ, kde jsem plnoprávným členem, nikoli náhradníkem, tak, Andrease, já vás tam podpořím a doufám, že vy mě podpoříte zase v tomto výboru. Já také mohu předložit pozměňovací návrhy, ale tedy teď jsem v kostce skutečně představil současnou podobu této zprávy. Děkuji. A dnes tedy dáme slovo kolegovi Švábovi. Tatia. Děkuji. Pan kolega Schmidt se sobě vlastním šarmem se pokusil už předeslat mé eh, úvahy a já souhlasím s tím, že rozhodně uh, Nechceme, abychom v Evropě museli čelit nebezpečí, jako to vypadá v USA, totiž, že eh, to, co vidíme denno denně, se nestane a mnozí, ať už spotřebitelé nebo jiní občané, musí platit eh, obrovské sumy na velice nákladné žaloby a doufám, že v Evropě se dobereme nástroje, ehm, ke kterému tady máme dobré základy, totiž, že budeme likvidovat škody eh, klamavých praktik, eh, deformace tržní a tak dále a že tak bude i do budoucna tomu. Ale na druhé straně se musíme zamyslet nad tím, zda bychom nemuseli, ne, zda to nebude znamenat, že budeme muset eh, Um, najmout nové eh, zaměstnance na komisi, abychom byli schopni toho dozoru a aby vše bylo eh, tak, jak to má vypadat, aby všichni tedy opravdu hospodařili dobře, abychom to nemuseli pouze brát na dobrou víru. Já si dovolím ještě v této souvislosti eh, o konferenci krátce zde pojednat. Tam byl i představitel komise zde přítomný pan Kubik. Nám se často podsouvá, že my zde se snažíme vyvolat tu americkou, to americké strašidlo těch dvojích a trojích žádostí odškodné. A na dotaz po té, co jsem v úvodu řekl, že se touto směrnici pokoušíme naopak vytvořit společný evropský vnitřní, vnitřní trh se společnými pravidly, se eh, irský eh, soudce ozval a řekl, že to znamená to, že chcete v Irsku zrušit eh, žádosti odškodné, které opravdu budou mít tu trestající sílu? Z čehož jsem se poušil, že nemůžeme automaticky vycházet z toho, že v Evropě harmonizací určitých oblastí těch kolektivních žalob o škodné automaticky zrušíme veškeré nebezpečí, případně vyloučíme nebezpečí, které se týká těch takzvaných punitive damages. Tím chci ilustrovat, že opravdu musíme ještě dále šířit osvětu, zejména u některých otázek. A nyní jednotlivosti v té oblasti, které podle mě velice výstí obtížně už popsal pan kolega Schmidt. Samozřejmě, že diskuse o tom, zda se dostaneme do pasti, že eh, když to mm, vše pustíme na svobodu, takže se sami do toho chytíme. Samozřejmě v těch odvětvích, kde máme mnoho malých středních podniků, eh, kde spotřebitel nebo ten podnik utrpěl škodu, je třeba jim tu škodu nahradit. Ale samozřejmě cílem musí být to, aby to bylo prospěšné pro celou společnost a celé eh, národní ekonomiky. Proto v mém pojetí se toho dosáhne nejlépe tím způsobem, pokud Evropská komise bude schopna způsobem účinným zavést určité postupy a zároveň výhodným způsobem může určitým podnikům vnutit to, aby nahrazovali škody tak, aby se nemuselo vždy sáhnout k žalobě a pouze v situaci, kdy to možné nebude, tak bez pochyby potřebujeme sjednocení právní situace v celé Evropě, aby ty žaloby byly jednotné. A tam se domnívám, že ty právní úpravy, takzvaní korunní smědci, a e, takzvaný ten institut té shovívavosti musí být řádně ošetřeny. V článku 5 a 6, e, kde máme úpravu lex generalis a vztahu k lex specialis, kde se hovoří o určitém pregelovaném přístupu těch, kteří byli poškozeni eh, kartelem, kde jsme dosáhli úpravy, která, alespoň podle některých expertů, takto jednoduše řešitelná není. Proto se myslím, že si musíme ještě jednou podívat na dokumenty týkající korunních svědků, které určitým způsobem budou veřejnosti odepřeny u korunních svědků. Ne, protože to nechceme, aby to lidé věděli, ale pokud dosáhneme účinné kontroly této dokumentace, tím rychleji jsme schopni dosáhnout eh, žaloby na komisi, důkazu, že opravdu kartel vznikl, že lidé byli poškozeni a tím na pozdější etapě z toho bude mít spotřebitel lepší prospěch. Proto si myslím, že ty programy shovívavosti musí být, pokud je to právně možné, eh, zůstat dodrženy. Tím navazuji na bod, o němž se rovněž už zmístil kolega, eh, kolega zda by mě měl existovat ten černý seznam, ta černá listina, zda ano nebo ne. Já si myslím, že by se musel příslušný soudce nechat donutit k tomu, aby si nejdříve udělal obrázek o celé žalobě a o soudním řízení a pak bude rozhodovat případ od případu, co dá žalobcům k dispozici. Pak máme ještě malý problém, že u toho řízení se vlastně bude týkat pouze bezprostředně soudních řízení, které dosud. Například jsme měli například tu věc Flydera a tu věc Donaukemi, které nebyly eh, soukromoprávní, nýbíž veřejnoprávní povahy. A proto je zde otázka u těch veřejnoprávních orgánů, zda by tam rovněž měla vzniknout zvláštní právní úprava. Druhý bod, jehož se dotkl pan kolega Schmidt, se týká dobrovolné povahy eh, toho odškodnění, té náhrady škod tam si myslím, že opravdu je to vždy optimální možnost, ale aby se nám to povedlo, tak musíme rovněž vystupňovat politický tlak, tak, aby ti poškození a pouze poškození opravdu obdrželi náhradu té škody. A tady ta úvaha kolegy Šmita s těmi nepřímými eh, kupci, je něco, čemu musíme věnovat větší pozornost, protože my opravdu chceme, aby tu náhradu škody obdržel někdo, kdo ji opravdu doslova utrpěl a ne, abychom měli nějaký obchodní řetězec, kde všichni z toho budou něco mít a potom e, někdo dostane určitou náhradu škody, kdo ji vlastně doslova neutrpěl, ale ta třetí osoba, která ji opravdu utrpěla, tak té už se nic nedostane. Tady musíme opravdu velice jasně počítat s tím, že hierarchie žalobců bude vypadat tak, že nakonec um, konkrétní náhradu dostane pouze ten, kdo ji utrpěl. Proto tady komise spočítá s určitými ulehčujícími okolnostmi v tom důkazním um, dokazování. To si myslím, že je trochu nebezpečné. Z důkazu musí vždy přijít žalobce, i když samozřejmě soud korupci. Lze přisuzovat určitou úlohu a v německém systému ona už existuje, kde to může trochu změnit, ale úplně rezignovat na to důkazní břemeno na to nelze, protože tím vytvoříme nezdravou situaci před soudy. A z toho, jak jsem pochopil kolegu Šmita, tak i on to takto vidí a proto si myslím, že zde to bude probíhat velice konstruktivně ta další diskuse. Děkuji. <clears throat> Děkuji, kolego. A teď dávám slovo kolegyni Gebhardt ze socialistů. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já zde omlouvám paní Silvano Rapty, která se musela dostavit jinde zcela nezbytně a e, proto mě zde poslala e, svoje krátké vyjádření a já to proto nyní přečtu anglicky. Než se dotknu jiných témat, tak nejdříve chci poděkovat eh, zpravodaju vy, panu Šmitovi, za znamenitou práci. Opravdu návrh směrnice, eh, o které hovoříme, je významným krokem kupředu, eh, který Evropský parlament eh, požadoval a eh, na který čekal už celá dlouhá léta. Přestože komise nebyla dost odvážná, co se týče práv na odškodné u spotřebitelů. Vítáme tuto semantickou iniciativu komise jako důležitý první krok. Jsme rádi, že komise došla k závěru, že tento právní instrument bude závazný a že upraví a harmonizuje soukromoprávní eh, postupy na komunitární úrovni v oblasti hospodářské soutěže. Obecně řečeno, zde máme různá silná místa. Eh, jedne, z jedné strany eh, uznáváme závaznou povahu eh, konečných eh, rozhodnutí národních orgánů a na druhé straně máme flexibilní a rozumná omezení statutárních období, abychom zaručili obětem právo na efektivní odškodnění a zjednodušili konzensuální řešení. Sice respektujeme národní právní úpravu, na druhé straně se ale snažíme najít společnou platformu na e, celokomunitární úrovni, tak aby pravidla týkající se například zpřístupňování důkazních materiálů a efektivních sankcí, které vše zjednoduší, platila e, všude Zároveň se snažíme upravit e, i postavení nepřímých kupců, čímž dáváme spotřebitelům eh, silnější postavení a zabýváme se rovněž eh, asymetrickou povahou informací eh, tím, že pečlivě zpracováváme to, kdo bude muset něco dokázat. Nakonec důležitější úloha národních soudních orgánů v tom, jak udělují případné odškodné s tím, že komise určitým způsobem vše vede, eh, tak to vše jde správným směrem, protože máme určité eh, orgány pro hospodářskou soutěž a ty už nebudou mít to administrativní, tu administrativní zátěž a mohou se věnovat samotné v podstatě záležitosti. Přesto ale je tam jedna věc, která je krokem zpět v, tém, v tom návrhu komise eh, postupy eh, týkající se hromadných eh, žádostí o odškodné jsou nepovinné. Eh, v současné mm, podobě bychom měli mít niancované a komunitárně střižené mechanismy pro hromadné žaloby a to by bylo podstatným prvkem efektivního fungování vnitřního trhu, e, protože když toto neexistuje, tak spotřeby e, v jednom členském státě mají výhodu vůči jinému a tím samozřejmě mají určití spotřebitelé jsou ne tak dobře chráněni. Což znamená, že si často um, potenciální pachatel jakoby vybírá, kam chce jít a e, celý, e, celé tržní prostředí je určitým způsobem porušené. Pokud chceme mít e, rovné podmínky pro všechny, tak je třeba rovněž podpořit důvěru občanů v jednotný trh a harmonizovat antitrustovou politiku a režim hromadných žalob. Proto jsme rádi, že návrh stanoviska o tom hovoří a navíc ještě i přichází s návrhem, jak to finančně ošetřit a snižuje náklady. A v neposlední řadě nejsložitější prvek této směrnice je vzájemná soustažnost mezi eh, programy eh, pro eh, shovívavost a různé antitrustové iniciativy, eh, které jsou víceméně jádrem eh, té součinnosti veřejnoprávního a soukromoprávního eh, prosazování. Veřejnoprávní prosazování nemůže nahradit odrazovací jiné odrazovací mechanismy a potřebuje i soukromoprávní prosazování, protože díky tomu jednak budeme schopni eh, vést žádné řádné vyšetřování a rovněž potřebujeme i ten institut korunního svědka, eh, abychom byli schopni eh, hájit zájmy obětí právě pozměňovacím návrhu paní Rapty se snažíme ošetřit tuto problematiku v zájmu spotřebitelů jednotného trhu a e, celé společnosti. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. O slovo požádala zástupkyně zelených. Děkuji, já budu hovořit velice stručně. Já bych měla velkou radost, kdyby se panu Šmitovi pomohlo dosáhnout kompromisu a kdybychom se tím pádem dostali o krok dál, protože eh, to, že se víceméně každý drží své pozice, to nám u těch kolektivních žalob nepomůže, proto si myslím, že bychom všichni měli o kousíček ustoupit, abychom se dostali dál. Takže teď, vzhledem k tomu, že už se někdo další nehlásí, tak dáme slovo zástupci komise. Thank you for the word. Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se s velkým zájmem vyslechl všechny příspěvky, které do, dosovat, do posud zazněly. A za, všiml jsem se, že jste zaznělo několik věcí. Za prvé otázka kolektivních žalob, kolektivních nápravných prostředků. Tak jak víte, tak zde komise vytvořila možnost tedy vyřešení této otázky horizontálně a to v souladu se stanoviskem Evropského parlamentu k tomuto tématu, jak dobře víte. Byl nám řečeno ze strany tady zúčastněných aktérů, včetně Evropského parlamentu, že téma kolektivních žalob je skutečně horizontálním tématem, které není důležité jenom v oblasti hospodářské soutěže a proto je tedy důležité a proto tady, eh, kdybychom to řešili tímto způsobem, eh, vedlo by to k přílišné rozdrobenosti vnitrostátních předpisů a vzhledem k tomu, k jakým změnám dochází na vnitrostátní úrovni, asi víte, že několik členských států v tuto chvíli jedná o tom, jak tuto otázku ošetřit třeba Velká Británie, Francie a tak dále, tak jsme si řekli, že počkáme a uvidíme, jaká aktivita by tedy nakonec byla nejlepší na úrovni EU. Tolik tedy k tomu, proč tímto horizontálním doporučením řešíme otázku kolektivních opravných prostředků, nápravných prostředků. To ale neznamená, že nechceme ty slabší eh, v těchto soubojích chránit. A to jsou třeba eh, spotřebitelé a malé a střední podniky. A proto si myslíme, že celá řada ustanovení v této směrnici zlepší podstatným způsobem jejich pozici a usnadním získání očkodného. Něco takového tady už e, zmínili kolegové, například to, že e, navrhovatelé nebudou muset tedy znovu opakovat e, samotné řízení. A druhá věc je postavení nepřímých kupujících, to zmínil pan Schmidt i ostatní. Tady my jsme toho názoru, že tedy tady my činíme velký krok pro posílení role. Například vezmeme, vezměme si eh, postavení spotřebitelů a nějakého kartelu třeba v, v oblasti výroby vitamínů. Tady je potom celý, eh, celý řetězec jednotlivých eh, účastníků od výrobců vitaminů přes třeba chovatele zvířat a tak dále. A když se dojde k závěru, že tedy došlo k porušení pravidel, že došlo k přílišnému Eh, příliš, ne, eh, příliš vysoké ceně, k nastavení příliš vysoké ceny, tak potom to vede k opodstatněné domněnce, že došlo k nějakém porušení pravidel a eh, potom samozřejmě je důkazní břemeno obráceno směrem k odpůrci, protože samozřejmě spotřebitel jako takový nemá přístup k informacím o, o tom, proč konkrétně došlo k stanovení této příliš vysoké ceny, předražování, protože eh, jak se to jsou informace, které mají k dispozici pouze členové toho celého dodavatelského řetězce. Další věc, která je velmi živě diskutována, je eh, rovnováha mezi veřejným právním a soukromoprávním eh, prosazováním práva. A my tady, tady chceme posílit pozici obojího. To znamená, že když zlepšíme situaci pro navrhovatele, tak nechceme v žádném případě ohrozit situaci veřejnoprávních prosazovatelů práva a přístup k důkazům, především těm, které jsou eh, k dispozici prostřednictvím tady eh, toho eh, programu schovývavosti, tak tam jsou nastaveny určité limity toho, co můžeme učinit a například tady můžeme na černý seznam eh, eh, dát pouze tedy vyjádření, která by vedla k ohrožení samotné osoby toho, kdo ji podává. A jasně tady říkáme, co tady bude přístupné a co nebude přístupné a za jakých podmínek. A to myslím, že je z mé strany vše. Děkuji. A teď bych dal znovu slovo panu zpravodaj, panu Šmitovi. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát za všechny připomínky. Já jsem si vědom toho, že je to citlivá záležitost. Vím to dobře. A vím také, že se názorově do jisté míry lišíme. Samozřejmě, že musíme najít nějakou společnou základnu to si uvědomuji a rozumím eh, argumentům, které přednesl zástupce komise, ale já jsem si vždycky eh, myslel, že my jsme politický orgán a já jsem politik. A proto moje eh, stanovisko, můj názor na to, co dělá náš výbor, je takový, že nejenom píšeme zákony, které jsou založeny na tom, co můžeme udělat, ale uh, Myslím si, že také je naším úkolem vysílat nějaké signály a myslím, že to nám příliš nejde. A proto jsem tam tedy začlenil ty jaksi, eh, návrhy. Navíc, Andrasi, nechci vám s tím jak si popichovat, nebo možná trošku ano, ale ne, ne moc. A já jsem s německými kolegy eh, ve své skupině měl dlouho sáhlé, daleko sáhlé diskuze a chápu jejich argumenty. Německo je samozřejmě velká země a uh, Můžeme se inspirovat vašimi pravidly, ale prostě tak toto v Evropě nechodí, podle mého názoru. Já doufám, že mě komise podpoří v tom, že eh, když chceme mít nějaký vnitřní trh, který je přátelský vůči spotřebitelům, tak potřebujeme nějaký takový nástroj, nějaký takový mechanismus. A myslím si, že o tom hovořím od té doby, co jsem v roce 1999 přišel do tohoto parlamentu. Vím, že existují uh, Eh, lobby, které nám neumožní to udělat třeba letos nebo v příštím roce, ale toto jsou prostě moje hlavní premisy. A další problémy, které jsou s tím spojené, to už jsou takové podružnosti spíše. Ale, jak se říká, samozřejmě detaily jsou také důležité. Potřebujeme dosáhnout dobré rovnováhy. A rozumím tomu, z čeho vychází návrh komise, ale myslím, že v některých oblastech se někdy můžeme pokusit spotřebitele a jejich zájmy postavit jaksi úplně na první místo před všechno ostatní. Samozřejmě se, že se nevždy shodneme, někdo může si myslet, že něco není v zájmu spotřebitelů, ale alespoň si myslím, že bychom to měli velmi podrobně otevřeně prodiskutovat, že bychom měli prodiskutovat to, co to vlastně znamená, to, co to vlastně je nejlepší opatření pro jednotlivce, pro spotřebitele, který může tady něco konat nebo reagovat na něco. Myslím, že tady je třeba ještě pohovořit velice důkladně o těchto jednotlivých návrzích. Samozřejmě, že eh, nakonec dospějeme ke kompromisu, tím jsem si jist, já budu hlasovat pro svoje stanovisko, doufám, že vy také, doufám, že i pan Šváb to učiní. A já potom budu hlasovat pro zprávu pana Švába ve výboru Ekon. Tak to, eh, tak to, to prostě chodí v naší sněmovně a většinou to funguje dobře. Ale pokud jde o kolektivní žaloby, tak to je věc, která nás trápí dlouho. Já jsem liberál, já nerad slyším, že je něco kolektivní, ale v některých oblastech, když jste sám, tak skutečně ten člověk je velmi osamocený, nikdo vám nepomůže potom jako jednotlivci a proto takováto kolektivní opatření někdy potřebujeme. Děkuji. Chtěl jsem vás informovat o lhůtě pro pozměňovací návrhy. Je to 18. října, takže jsem vám to chtěl sdělit. A teď budeme mít bod 6. To je zpráva o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. K této věci se už vyjádřil kolega zastupující paní Rojtovou, takže teď bych dal slovo stínovým zpravodajům. Ale pokud pan kolega Šváb chce ještě jednou vystoupit, tak mu samozřejmě slovo rád dám. Krátce, prezidente. But, but I have already spoken about... Děkuji, pane předsedo, ale já už jsem o tom hovořil ve svém úvodu, takže nechci, aby se s tím ztrácelo ještě více času. Ty body, které jsem uvedl, jsou platné u tohoto bodu ve stejném pořadí, jako to bylo u bodu 3. Takže bych byl velmi rád, abyste tedy znovu nedávali slovo naší paní zpravodajce Rojtové, která tedy není, abych stejně jenom zopakoval to, co už jsem řekl c'è nessuno per i socialisti, non c'è nessuno per i liberali e c'è solo la signora Rula, non so se vuole la parola per i verdi. Sì. C'è la Předseda bez mikrofonu. Also ich kann es auch wieder mal ganz kurz. Já rovněž budu hovořit velice tručně. My souhlasíme s návrhy, já už jsem to paní Rojtové i sdělila. Ony vlastně jsou odvozeny z toho balíčku o harmonizaci přizpůsobení, kde já jsem byla zpravodajkou a vypadá to, že nakonec přece jen se vše schyluje k nějakému zdárnému konci a budeme moci tento balíček typu alignment dokončit a doufejme, že i Jury co nejdříve přijde se svým stanoviskem, tak abychom pokud to bude možné, ještě do konce roku vše dotáhli do konce. Daré la parola, viste que la chiesa, eh, la signor Fox per... A teď bych dal slovo panu Foxovi za ECR. Very happy with how this, uh, dossier... Pane předsedo, my jsme velice rádi, jak to pokračuje v této věci a nic dalšího už k tomu se nepotřebuji říci. Took everyone by surprise, didn't it? Asi jsem každého překvapil, že? Dobře. A teď bych dal slovo paní Žirau z komise. Thank you, Sherman. Uh, thank... Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal příležitost pohovořit také o této zprávě. Nejdříve ze všeho bychom vám chtěli poděkovat, poděkovat tady paní Rojtové za tuto zprávu. V podstatě souhlasíme téměř se vším. Máme jenom několik připomínek, které mm, nejsou podstatné úplně z našeho hlediska, ale spíše chceme jenom upřesnit si tam několik slovíček. Konkrétně hovořím o pozměňovacím návrhu 23, 30, 39, 43 a 44. Pokud je o 23, tak tam se navrhuje zavádění, ča, zavést část věty, kde se hovoří o náležitě o tom, že na základě náležitě odůvodněné žádosti příslušných orgánů. To je pozměňovací člán, eh, návrh 23, článek 6. Tam se hovoří o e, povinnostech výrobců. Ten text, který my jsme navrhli, je na, přesně převzat z balíčku NFL. A tam tato věta není. Protože my tady chceme, aby jaksi výrobce zastával proaktivní roli, pokud jde o kontroly výrobků, a aby tedy nekonal pouze v případě, že o něco žádá nějaký příslušný orgán. Pokud jde o pozměňovací návrh 30, to se týká článku 14 odstavce 4, tak tam se hovoří o jazykovém režimu. Samozřejmě, že vždycky souhlasíme, že vždycky je třeba, aby šlo o jazyk, který může spotřebitel a výrobce rozumět, ale jde tady o to, že tady hovoříme o vztahu mezi posouzení, e, mezi orgány, které posuzují schodu a výrobci. A proto spotřebitelé a ostatní uživatelé do tohoto postupu vlastně nezasahují. Takže ty dokumenty, které se tady v tomto stádiu vypracovávají, nejsou určeny dokumentu eh, spotřebitelům pardon, nebo uživatelům, ale jenom tady správním orgánům a dalším orgánům v členském státě. Pokud jde o 39, pozměňovací návrh 39, a to se týká také 43 a 44, tak tady se navrhuje abychom u článku 26 hovořili nejenom o předpokladu schody, ale o předpokladu schody oznámených subjektů. A tady jde o to, že vzhledem k tomu, jak je tento právní předpis specifický, tak tady nejde jenom o oznámené subjekty. Nejde o to, že by jenom oznámené subjekty prováděly posouzení, ale jsou tam tři různé skupiny. Jeden jsou oznámené subjekty, Další jsou uznané organizace třetích stran a třetí skupina jsou ty inspektoráty uživatelů, takže tady se nejde, eh, není možné odkazovat pouze na oznámené subjekty. Možná bychom mohli říci, že to je předpoklad schody, tedy subjektů k posouzení schody nebo něco takového. Dále 43 a 44, tady opět je odkaz na oznámené subjekty a já myslím, že opět bychom měli tady odkazovat na subjekty posouzení schody. Tedy souhlasíme s tím, že to jsou pouze jenom takové podružnější otázky, na kterých ještě se můžeme dohodnout a pokud jde o zbytek pozměňovacích návrhů, tak tam nemáme žádné zásadní problémy a myslím si, že se nám podaří na tomto textu velice rychle shodnout. Děkuji. Děkuji. Koordinátoři se už vyjádřili, dohodli se na zjednodušeném postupu. Pouze zpravodajka může předkládat pozměňovací návrhy. Takže potom v listopadu budeme moci hlasovat. A teď je bod číslo 7, to je zpráva, která se týká bezpečnosti spotřebních výrobků. Spravodajkou je paní Šaldemoze. possiamo anche aspettare. Allora... Počkáme pět minut, než paní kolegyně dorazí. Souhlasíte? Děkuji. So, but do you think that it will take place the 5 of November? No. No. Okay. okay.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 Possiamo, possiamo continuare i nostri lavori. Můžeme pokračovat v práci. Paní Šeldemoze dorazila a já jí dávám slovo. Prego. <laughs> Thanks. Sorry, I was... Uh... Děkuji. Omlouvám se, přišla jsem trošku pozdě. Dnes jen stručně projdu kompromisní pozměňovací návrhy a uvedu vás do souvislostí, pokud jde o bezpečnost spotřebních výrobků. Chtěla bych poděkovat na úvodství novým zpravodajům za ten minulý týden, kdy jsme se sešli ve Štrasburku. Myslím, že jednání postupuje dobře a věřím, že budeme schopni připravit nějaké kompromisy a přispět dobře k této legislativě o bezpečnost, bezpečnosti výrobků. Mám devět pozměňovacích návrhů kompromisních, nebudu je procházet do detailu, jenom zmíním témata. Máme kompromis ohledně toho, jak eh, definujeme použití výrobku ve souvislosti se službami. Eh, mám zde také kompromis eh, o výrobcích, které jsou atraktivní pro děti. Myslím, že tam se také pohybujeme správným směrem a souhlasíme s tím, že tam je třeba některé věci vyřešit. Pokud jde o postihy, tak tam souhlasíme s tím, že bychom měli mít stejné znění v obou legislativách CPSA a MSA a myslím si, že nejlepší způsob, jak to vyřešit, je mít tam stejnou formulaci u postihu a všichni jsme přesvědčeni o tom, že je důležité mít tam dobré znění, silné znění, kde jasně ukážeme, že výrobci mají zodpovědnost a pokud ji nedodrží, tak za to budou muset zaplatit, ale zatím ještě nemáme definitivní formulaci, takže nebudu zacházet do detailu. Měli jsme také zajímavé diskuse o CE+. Zatím jsme ještě nenašli řešení, ale kolegové souhlasí s tím, že ta značka CE, jak ji známe dnes, nefunguje úplně dobře myslím si, že to je dobrý začátek k hledání řešení. Ale zatím jsme ještě nenašli přesné znění a pořád ještě nevím, jestli dospějeme k dohodě. Ale jako dobrovolný systém by mohl být, po, by mohl být užitečný pro spotřebitele a společnosti na vnitřním trhu. Pak jsme se dohodli na principu obezřetnosti. Většina si myslí, že by to mělo být v legislativě, že je to důležité a teď se snažíme najít nejlepší místo, kam to zařadit a myslím si, že je to velmi dobré. Diskutovali jsme také o nařízení jako o bezpečnosti síti. Důležité je zajistit, aby tam nebyly žádné mezery, ale nechceme zajít až příliš daleko, nicméně snažíme se najít dobrou formulaci. Snažíme se také dospět k kompromisu, pokud jde o definici zranitelných spotřebitelů. Tam je důležité, aby tam nějaké řešení nalezeno bylo, ale abychom nezacházeli do příliš velkých detailů. Hodně se také diskutovalo o povinnosti ekonomických operátorů a Měli bychom najít nějakou formulaci, která by se blížila novému legislativnímu rámci, protože tím bychom nerozmělňovali povinnosti ekonomických operátorů, ale mohli bychom být přesnější u některých těch povinností, aby tam nedocházelo k nedorozumění a aby bylo jasné, jaké povinnosti jednotliví operátoři v různých fázích řetězce mají. Takže doufám, že i tam dospějeme k nějakému řešení. To jsou některé z těch pozměňovacích návrhů, které tady máme. A konečně diskutovali jsme také o tom, jaké výjimky z povinnosti pro ekonomické operátory by měly být zavedeny. Zatím jsme ještě nedokončili diskusi na toto téma, ale myslím si, že se ubíráme správným směrem a děkuji za to stínovým zpravodajům. Ještě další dvě věci, o kterých bych se ráda zmínila. Za prvé, kromě všech těch kompromisů je pro mě důležité, abychom v CPSA a MSR měli něco o databázi, to je pro frakci SD velmi důležité, abychom měli tento nástroj, takže je to pro nás opravdu ruda linie, aby to tam nějakým způsobem bylo zohledněno. A poslední věc, kterou bych chtěla říci kolegům, je, že se nesnažíme dosáhnout kompromisu pokud jde o článek 7, Made in, pracujeme na tom, že tam tedy budeme mít oddělené hlasování, když budeme hlasovat tady na výboru IMCO tento týden, později tedy tento týden. Protože jsem zjistila, že zde skutečně není prostor pro kompromis u článku 7, takže je tady tedy tento návrh, abychom měli oddělené hlasování. Ale myslím si, že to pořád tedy jde tím správným směrem a jsem optimistická, pokud jde o pozdější hlasování, které proběhne tento týden. Děkuji. A nyní má slovo pan Švab. No, Děkuji, pane předsedo. Já nehovořím vlastním jménem, nýbrž jménem paní kolegyně Pětikajnen, která každopádně v tuto denní hodinu zde být nemůže a doufám, že mi kolegové dovolí přidat eh, k tomu nakonec ještě i pár vlastních úvah. Ale nejdříve jménem naší zpravodajky, která v první řadě Děkuji všem kolegům, kolegyním, kteří se podíleli na sestavení kompromisu hlasovacího seznamu stávající směrnice. Domnívá se zpravodajka, že to bylo velice konstruktivní a že to vlastně pomohlo tomu konečnému výstupu. Stínoví zpravodajové a výbor dostali 12 kompromisních návrhů, které vlastně pokrývají všechny ty zásadní aspekty toho návrhu. A může se stát, že ještě dnes večer k tomu přibudou kompromisy další, protože dnes odpoledne se konalo nebo koná vlastně technická schůzka všech, již se to týká. Paní kolegyně Petikainen se na mě obrátila, abych zde přímo uvedl pár kompromisů. Uvedl je, přednesl je a vlastně je i vysvětlil v tom smyslu, aby si všichni uvědomili, co je nimi míněno, proto bych si dovolil, pane předsedo, to říct anglicky. Nejdříve otázka rozlišování mezi online a offline. První z kompromisu eh, se snaží vyjasnit, že se nařízení bude týkat všech způsobů dodávky eh, nezávisle na kanále. Máme tam celou řadu prvků a návrhů, které se snaží vyjasnit, že se e, týká e, vše jak online, tak offline a že i ten dozor může být například digitální. U toho NLF, zejména u pyrotechnických e, pyrotechnického zboží, to bude vyjasněno a rovněž tam budou vyjasněna pravidla u dozoru nad elektronickým trhem. Možná by šlo proti um, smyslu, kdyby se dodávala slova online and offline u všeho, protože by se pak nabízela otázka, zda se to týká i něčeho nového, co tam zmíněno není. Rovněž otázka by byla, jak budou eh, pojímány nové eh, kanály mm, případné koupě a dodávky. Penále ta už tam se už o tom hovořilo v tom usnesení z roku 2011 eh, a zpravodajka se domnívá, že by se měla jednat o opravdu vysoké tresty pro ty, kteří vědomně uvádějí na trh nebezpečné výrobky. Takže paní Pěty Kajinen říká, že by tam mělo být dobré ošetření ještě silnějšího signálu, než ten s ním chce přijít komise. Kompromis byl inspirován celou řadou pozměňovacích návrhů k těm sankcím a trestům. Ale než abychom provázali eh, tyto sankce s obratem, ročním obratem, ale spíš eh, tržní účastí eh, v dané produktové oblasti, protože mohou být situace, kde například určitý hráč na trhu je nový, ještě nebyl na trhu ani celý rok a proto nelze změřit jeho obrat za předchozí rok a pak by mohlo dojít k situaci, kdy by nemohl být potrestán vůbec. Další věc, eh, pane předsedo, milí kolegové, je otázka rozdílu mezi nedodržováním předpisů a rizikem. V současné době se jedná o dvě různé definice. Jednak výrobku nesplňujících eh, pravidla a výrobku, které mohou být potenciálně nebezpečné. A zde je návrh, aby definice těch tzv. non-compliant product se týkala všech případů nenaplnění pravidel, což by znamenalo, že se to bude týkat výrobku ať už eh, spadajících pod harmonizaci nebo pod něj nespadajících, což řeší otázku RAPEXu a rovněž ICSMS na straně druhé. Spravodajka si ráda vyslechne komentáře a pane předsedo, jak už jsem předeslal, i já bych se rád vrátil k některým záležitostem, kde nehovořím jménem paní Pětikajnen, ale spíše podobně jako stínoví zpravodajové, mám k tomu určité úvahy. Nechápu, proč není kompromis eh, k článku 7, který se týká návrhu Made in. Už třikrát na radě byl ten návrh zcela zamítnut a já nevidím, proč by tomu mělo být jinak u čtvrtého návrhu. Takže já osobně jsem toho názoru, že zde by kompromisní návrh pomohl napomohl kompromisu s radou, než abychom se snažili prorazit s tím, co máme v článku 7. Druhá připomínka týkající se CE+ z toho, eh, co říkala, co tam píše paní Sandem Čaldemose. Totiž ten skandal například s prsními implantáty eh, se týkal produktu, který měl značku CE a vůbec to nepomohlo eh, tomu, abychom předešli takovéto širokému tedy postižení a velkému počtu obětí. Takže pokud jsme ochotní to přijmout, tak by to muselo být učiněno způsobem, že by tam mělo být navíc eh, ještě nějaká douška, například tento výrobek byl eh, testován nebo ověřen třetí stranou. Zatím to tam není a nestačí to. Pak eh, princip obezřetnosti, to je vyřešeno údajně u toho rozsahu mm, působnosti, za to paní Šaldemoze děkuji, rovněž bere v úvahu potřeby zranitelných spotřebitelů. Tam to sice dokonalé není, ale už je to dobré podle mě a proto se budu těšit na hlasování a na to, jak to dopadne. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji, pane kolego. Než se přihlásí další kolegové, tak o slovo požádal pan Fox, protože musí naléhavě odejít, takže pokud souhlasíte, tak nejdříve dáme přednostně slovo panu Foxovi a potom zástupci dalších frakcí. Jsem vám velice vděčný, protože ve 4.30 se hlasuje ve výboru pro ústavní záležitosti o velice důležité otázce, kde tady velice je důležité, abych tam byl, abych přispěl k tomu, že ušetříme daňovým poplatníkům velice, mno, spoustu peněz, protože se hlasuje o jednotném sídle eh, Evropského parlamentu. Moje připomínky se teď budou týkat jenom eh, pokud, to je něco podobného, o čem hovořila paní Šaldemoze, jde o to, že tady naše návrhy jsou pouze nahodilé a je tam skutečně eh, tady hovoříme bez jakýchkoliv důkazů. Myslím si, že Evropská unie by se měla omezit na to, že řekne, že pokuty by měly být přiměřené a odrazující. A jakmile zajdeme dále než k těmto slovům, tak se stát a začneme tam konkrétně líčit, co by se v kterém případě mělo týkat jenom zisků, že když to bude tedy Eh, když tam budou, eh, bude nějaký nesoulad, takže budou tady jiné eh, pokuty a tak dále. Já oceňuji, o co se tady kolegové snaží, ale myslím si, že pokud že jinak se do toho příliš zapleteme. Myslím, že bychom se měli držet toho zavedeného, že pokuty by měly být přiměřené a odrazující, protože pokud zajdeme dále, tak z toho bude správního hlediska chaos. Uh, pokud jde o to, co říkala paní Šaldemoze, tak já bych jí chtěl poděkovat za její kompromisní návrhy. Nadále mám obavy, pokud jde o označení CE+. Pan Šváb eh, tady vlastně řekl něco zajímavého, a sice, že ty defektní eh, prsní implantáty měly všechny označení CE. A bylo by tam pomohlo, kdyby tam bylo označení CE+. No samozřejmě, že ne. Vůbec žádný, žádný rozdíl by to nebyl. A já se obávám, že by to pouze přidalo další vrstvu demo, eh, a, pardon, byrokracie a vůbec by to v praxi nic nezměnilo. V žádném případě by to neochránilo spotřebitele a byla by to další bariéra, překážka, pře kterou by museli tedy kterou by museli překonávat malé a střední podniky. A další ještě eh, připomínky. Eh, podle mého názoru ta tyto soudní záležitosti, to není skutečně něco, co by měla řešit Evropská unie. Pokud je o tu desetiletou dokumentaci, to je skutečně další nahodilé pravidlo, které pouze přidává administrativní zátěž. Pokud vyrábíte nějaké třeba motokáry, motorová vozidla, tak samozřejmě si dokumentaci Eh, uchovávatele, ale pokud třeba vy, eh, vyrábíte propisky nebo eh, kostkový cukr, tak si myslím, že to není až tak potřebné. Myslím si, že Evropský parlament by se měl snažit o to, aby produkoval lepší právní předpisy, ale když se dívám na ty kompromisní návrhy, tak tady vidím opakující se formulace, které mají za cíl uspokojit všechny. Takže tady vytvoříme velice rozsáhlý text, který bude příliš preskriptivní, zmato, matoucí a bude to obtížné pro malé a střední podniky, které nemají žádné právní oddělení, protože ty tomu potom budou těžko rozumět. Já už jsem to říkal v minulosti. My všichni se tady často snažíme vytvořit takový vánoční stromeček, chceme si tam navěsit všechny ty své oblíbené ozdobičky, ale ve výsledku to potom vypadá velmi chaoticky a a strakatě. Takže pokud chceme dělat zprávu z vlastního popudu, tak to není nic špatného, ale my tady nemáme zprávu z vlastního iniciativy, ale je to legislativní návrh a tady je důležité, abychom všechno udělali tak, jak máme. já se obávám, že když tady vytváříme takovéto kompromisy, tak ve skutečnosti malým a středním podnikům velmi stížíme život. My se snažíme najít cestu ven z krize, vytvořit pracovní místa a proto tento právní předpis by měl věci zjednodušit. Nicméně, když se začteme do těch kompromisních návrhů, tak jsou velmi komplikované a jak můžeme očekávat, že malé a střední podniky budou tyto právní předpisy chápat a budou je správně uplatňovat. Takže bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup. Já jsem se omezila ve svých připomínkách jenom na ty body, které, eh, kde tedy nesouhlasíme. A e, omlouvám se, že tady za chviličku už budu muset utéct, protože se budu snažit uspořit daňovým poplatníkům peníze. Děkuji a slovo má kolega Baldassar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za úsilí, s nímž se snaží dospět ke kompromisu u této zprávy. Musím říct, že jsme udělali velké kroky vpřed. V tom obtížném úkolu chránit na jedné straně spotřebitele, protože máme spoustu příkladů z těchto let, které svědčí o tom, že v Evropě obíhá, je v oběhu tolik projekt, produktů, které nejsou bezpečné a u některých se dokonce vůbec neví, odkud pochází. Takže toto je zcela legitimní úsilí a je dobré, že budeme mít směrnici nebo nařízení nebo něco, co tedy půjde tímto směrem. Na druhé straně je zde úsilí zabránit tomu, aby tato legislativa nepředstavovala další byrokratickou zátěž pro podniky. Takže, jak jsem říkal, pracujeme společně, snažíme se a já doufám, že na konci bude řešení, které bude pozitivní pro všechny strany. Pokud jde o kompromis číslo jedna, tak tam jsme našli řešení na základě pozměňovacího návrhu pana Foxe, možná alespoň díky tomu by kolega mohl být optimističtější. Pokud jde o druhý kompromis, eh, to je kompromis o produktech, které jsou atraktivní pro děti, tam si myslím, že by bylo vhodné a potřebné najít přesnější definici, ale myslím si, že potřeba najít jasnou definici musí být slučitelné s tím, že naše děti budou chráněny při nakupování produktů, které jsou určeny přímo pro ně. Máme celou řadu příkladů takzvaných hraček, které jsou vyráběny z toxických materiálů, které nejsou bezpečné, jsou barveny barvivy, které mají velký obsah znečišťujících látek a tak podobně. Takže je opravdu nutné najít přesnější definici a lépe chránit tuto kategorii populace. Pokud jde o postihy, tak tam jsme dosáhli toho, že toto nařízení se přizpůsobuje nařízení o dohledu nad trhem, pokud jde o CE+. To je argument, o kterém se hodně diskutuje, tam se proti sobě staví celá řada různých názorů. Při hledání kompromisu bychom se měli zaměřit spíše na to, že více zdůrazníme dobrovolnost této značky. Jako kdyby to byla, abych tak řekl, taková značka sociální odpovědnosti podniku. Pokud podnik chce, pokud si myslí, že je to takto dobré, tak to udělá. Pokud má podnik za to, že ty náklady jsou příliš vysoké a že to nic nepřináší z hlediska reklamy, propagace toho podniku, tak eh, je to volitelné pro podnik. A myslím, že na tom bychom se mohli nějakým způsobem dohodnout. Obezřetnostní princip je určitě v pořádku. Pokud o bezpečnostní síť, tak tam máme stanovisko, které se více blíží názoru komise, takže i zde se snažíme dospět k nějaké dohodě, která by byla souladu s tím, že nechceme ponechat žádné mezery, nechceme tam nechat žádné oblasti, které by nebyly upravovány. Pokud jde o kompromisy sedm, u těch zranitelných spotřebitelů, tak tam také se snažíme najít nějaké řešení, stejně jako u kompromisu 8, 8b, 8d. operátoři by neměli být zatěžováni úkoly, které nejsou v jejich odpovědnosti. Distributoři nemůžou eh, dělat něco, co není v jejich silách. Mohou tedy maximálně ověřit, zda tam jsou ty certifikáty, které jsou povinné, ale nemůžou tam vystupovat jako někdo, kdo tady něco schvaluje, autorizuje, to nejde. Pak tam jsou určité technické aspekty, které třeba více specifikovat, abychom zabránili redundancím a chceme taky, aby se článek 8 sladil s článkem 9 a článkem 4, protože jinak budeme opakovat několikrát totéž. Pokud jde o tak diskutovanou otázku článku 7, tak ta stanoviska jsou opravdu mírně řečeno rozlišná. I v radě se situace velmi změnila oproti minulosti, protože toto je jasný spor, kde proti sobě nestojí ti klasičtí obhájci made in a ti ostatní, ale Stojí tam proti sobě ti, kteří si myslí, že z důvodu bezpečnosti tam musí být eh, označena země původu. Třeba Francie, Polsko a další se na tom dohodli a dává se tam přednost tomu, že i v produktech, které se pohybují po Evropě, by měl být jasně uveden stát původu. Já souhlasím s Andreasem, že to téma je složité a kvůli tomu v trialogu bude nutno nalézt kompromis, ale možná vzhledem k tomu, jak je těžké v těchto posledních 48 hodinách před hlasováním najít eh, nějakou společnou linii, tak pokud se nám to podaří, tak parlament tuto linii potom jasně vytýčí a potom v trialozích s komisí a s radou se této linie budeme držet. Ale je jasné, že u tématu tohoto typu by parlament měl jasněji a explicitněji vyjádřit svou vůli aby bylo jasné, jak se ten náš orgán staví, nebo naše instituce staví k tomuto tématu. Děkuji, pane Baltasáre. A teď bych se rád zeptal paní Šaldemoze, zda chce na závěr ještě vystoupit. No, just, uh, I mean... Ne, jenom si myslím, že je tady celá řada jiných kolegů ještě, kteří chtějí vystoupit a potom to mohou uzavřít. E Takže dáme slovo zástupci liberálu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Kristol, děkuji, to byl dobrý návrh. Já tady zastupuji pana kolegu Kreutzmana, který Christel Schaldmose děkuje za kompromisní návrhy, může akceptovat jedničku a sedmičku, ale tak, také je tady po, poměrně značný počet pozměňovacích návrhů, se kterými nemůže souhlasit a chybí mu tam celá řada našich vlastních pozměňovacích návrhů, například pokud je o chytrou regulaci a zjednodušování, jasné oddělení mezi pravidla pro harmonizované a neharmonizované výrobky a také snižování administrativní zátěže pro hospodářské subjekty. Tyto pozměňovací návrhy nevidí tedy v těch, v těch kompromisních Eh, návrzích a to tedy asi navrhne znovu. Dále hovoří o označení CE+, plus a povinnosti hospodářských subjektů uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti. Ano, teď hovořím tady o označení CE marking a k marketingu ještě pohovořím později, říká řečník. Pan Kreuzmann se obává toho, že to bude eh, spotřebitele i firmy více mást, protože zásada předběžné opatrnosti tedy v podstatě vyvolává dojem, že jde o něco bezpečného, ale ne vždycky to tak musí být. Také je tady problém s označením CE, to je kompromisní návrh 4, protože celá řada lidí i toto chápe jako označení, které má co dělat s bezpečností, což tak není ve skutečnosti. Ale jako právník vím, že pokud něco používáte, tady toto označení, tak máte za to odpovědnost. Je to dobrovolné, ale když už to používáte, tak nesete odpovědnost. Třeba u panenek Barbie a tak dále, když jsme to viděli. Když už to použijete, tak prostě je to závazné pro vás. Kontrolní organizace by měly být tedy ještě označeny vedle eh, označení eh, CE, takže třeba pokud organizace TIV eh, toto kontroluje, tak by to tam mělo být označeno. A já myslím, že to je dobrý návrh. Protože pokud kon- zkontrolujete nějaký produkt a dojdete k závěru, že je bezpečný, udělíte mu označení CE, tak by i tento dozorčí kontrolní orgán měl být tedy jaksi odpovědný. Pan Kreutzmann si myslí, že je, bude obtížné dosáhnout dohody tedy přes noc, jak si u těchto obtížných otázek, ale pokusí se o to. Pokud jde o působnosti, eh, třeba výrobky, které mohou být atraktivní pro děti, tak to je podle eh, kolegy příliš široké. Je třeba ještě vyjasnit toto, ale ta základní myšlenka je v pořádku. Dále sankce, eh, je tam stanovena celá řada sankcí a pan Kreuzmann je toho názoru, že bychom měli harmonizovat přístup u těchto obou nařízení stejným způsobem. A to proto, že nařízení o dohledu nad trhem pokrývá všechny výrobky. A to znamená, že by to mělo jaksi, to samé by mělo platit i u tohoto nařízení. Pan Kreutzmann také žádá o nějakou studii dopadů pro malé a střední podniky u těchto pozměňovacích návrhů, jak už jsme se ostatně shodli v našem výboru. Teď budu dále hovořit nizozemsky svým rodinným jazykem, pokud vám to nevadí. Uh, protože je to pro náš televizní kanál a to bude pro ně jistě jednodušší, když ho budu hovořit nizozemsky. Pane předsedo a vážená paní zpravodajko, chtěl bych ještě něco říci označení textilí vyrobeno v Evropské unii. V nařízení o označování textilí jsme požádali komisi, aby proskoumala požadavky, které mají být podmínkou pro využití označení vyrobeno v EU a já ještě na to pořád čekám. Pokud nám rada řekne, že nechce tady označení Made in EU, tak já myslím, že je potřeba naopak to mít, protože by to vytvořilo celou řadu pracovních míst a přitáhlo by to do Evropské unie vysoce kvalifikované lidi, o kterých stále hovoříme, kteří by mohli také jak si přinést předanou hodnotu spotřebitelům. Pokud si třeba koupím eh, nějaký německý stroj, tak vím, že to skutečně je německý přístroj a vím, že je spolehlivý. Když je na tom napsáno, že to bylo vyrobeno v Německu, když si koupím dánské jídlo, tak vím, že třeba bude to bezpečná potravina. Takže všichni máme samozřejmě jistě své představy, ale nejde tady jenom o to označování, ale také o marketing. Nejde jenom o bezpečnost, ale o to, jak prodávat bezpečné produkty. Vysvětlit spotřebiteli, že je něco bezpečné a proč je to bezpečné. A já myslím, že toto nařízení by mohlo, samozřejmě v Evropě jsme schopni podle toho nařízení vyrábět bezpečné výrobky a jde o to, abychom jasně řekli, kdy je možné používat označení vyrobeno v EU. Samozřejmě, že nestačí jenom, že e, toto označení použít, pokud byl ten výrobek pouze zabalen v Evropské unii. To samozřejmě ne. Ale byla by to taková značka kvality, bylo by to dobré pro zaměstnanost, pro důvěru spotřebitelů a pro evropské výrobce. Děkuji. Děkuji, kolego. A nyní Má slovo paní kolegyně Lokengarden. Sorry, Chairman, I haven't asked for the floor. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem se o slovo nehlásil. Vaše frakce nám dala vaše jméno, abych vás vyzval, takže si to nevymyslelo předsednictví. Dobrá. Dobrá, tak já tedy velice děkuji, že jste mi dali slovo. Škoda, že můj předřečník už odešel. Já bych mu to ráda řekla osobně a to učiním později. Já se domnívám, že je důležité, abychom dospěli k kompromisu takovému, který nám potom umožní někam se dostat s radou někam, protože by celý ten návrh ještě měl být dokončen do voleb. Dlouho už na to čekáme, táhne se to už pět let a vidíme to i otázky Made in. Co, čeho se dá dosáhnout společně s radou, co je vlastně to umění možného a kde se najednou může znovu objevit nějaký odpor ze strany rady. Víme, že rada není celkovým balíčkem nějak nadšená, ale nerada bych, aby se to stalo důvodem, protože se ničeho nedosáhne a že dovoleb se to nebude finalizovat. Proto si myslím, že opravdu musíme hlídat jakoukoliv možnost kompromisu. Děkuji oběma zpravodajkám za návrhy. Zdá se, že přeci jenom snižujeme ty sporné body už jsme je redukovali na opravdu několik velice málo záležitostí. Máme dobrou základnu a vlastně, jak už se ukázalo i z reakcí těch stínových zpravodajů, o, čo, o co by hlavně šlo mně, což je jasné i ze zprávy a slov paní Šaldemóze. CE+. To je jeden z mých zásadních problémů. Ve vašem pojetí se jedná o velice složitý návrh a já se nemyslím, že by se nám podařilo cokoliv s radou v tomto smyslu prosadit. Zejména je problematické, že ve vašem návrhu v zásadě se zdá, že už určitý typ ověřování například v Německu nebude možný. E, takže například některé členské státy, které nemají vůbec nic do posud, anebo které mají něco, co zde nebude uznáno, tak eh, jsou eh, v problematické situaci. A jinak, co je důvěryhodné? Eh, právě, jak už zde bylo řečeno, v Německu i ty prověřené, takzvaně prověřené výrobky, ať už hračky nebo ty implantáty prsní se ocitly na seznamu problematických výrobků, takže ani testování třetí stranou nevylučuje, že ten výrobek nakonec nebude v pořádku. A i to, když se zde hovoří o tom, že to testování třetí stranou bude znamenat, že třetí strana bude nést odpovědnost. Tady v tom kontextu mi připadá dobrý návrh pana Manderse, že by tam mělo být řečeno, kdo nebo co je ta třetí strana. Ale v bodu 2 nebo 3 mně připadají úplně zbytečné i bod číslo 2. V podstatě je to CE marking problematické. Pak ta bezpečnostní síť. Buďme opatrní Lepší zákonodárství znamená mezi jinými i to, že když se snažíme odvětvově s něčím přijít, právní povahy, že se to v tom odvětví i zkusíme vyjasnit. A pokud nemáme dopadovou studii, pokud nemáme slyšení a snažíme se horizontálním nařízením nebo směrnicí něco spochybňovat v odvětví, tak to je problematické. Tady chci zcela jasně říci, například u těch stavebnin. Pokud by se to týkalo i stavebnin, ta směrnice, tak by to vůbec povaze stavebních produktů neodpovídalo, totiž okno ne nevyhodnocujeme, zda je bezpečné podle toho, jak bylo sestrojeno, smontováno samo, ale až poté, co bylo zabudováno do té budovy, takže nemůžeme srovnávat nějaké stavební výrobky s ostatními. Proto tam je i odvětvově vše upraveno a nikoli horizontálně. To je tedy pro mě tady problém, pro který musíme najít řešení. Připadá mi dobré, když zde tvrdíte, že ti hospodářští subjekti budou v rámci toho NLF pokrytí, to mi připadá správné a i v těch kompromisech, kterých jsme dosáhli, u vás i u paní Pětikejnen, to bychom rádi, aby bylo i odlehčeno a už tam i odpadly určité problematické věci, například, že se od spotřebitelů bude žádat, aby informace si museli uchovávat ten obal s těmi informacemi to rozhodně nesouvisí s NLF a nemělo by to tam být a myslím, že by to bylo i akceptovatelnější. Eh, ještě k paní Pěty Kejnen. Připadá mi správně, když hovoříme nezávisle na distribučním kanálu, protože nejde vždy pouze o online nebo offline, jde například o nějaké trhy nebo výstavy. Uh, a myslím si, že opravdu zde důležitá neutralita. Já osobně bych ráda, aby to bylo v nějakém článku, ale pokud nakonec, když socialisté tvrdí, to musí být jinde, například v úvodním ustanovení, tak se s tím smířím. I když jinak právní jistotu by spíše zajistilo, kdyby to bylo v konkrétním článku. A nyní otázka těch sankcí a trestů. I zde u obou zpráv by mi připadalo, kdyby vše bylo vyřečeno eh, naraz, tedy aby byla i stejná slovní formulace tam přítomna, ale ráda bych navázala na slova pana Foxe. Zaplétáme se tam do obrovských podrobností a otázka zní, zda na takové úrovni dosáhneme nosného kompromisu, který přispěje k lepší legislativě. My přece tvoříme rámec. A pak jeho obsah o tom budou rozhodovat členské státy. Pokud my se omezíme pouze na pár zásadních záležitostí, tak by to opravdu bylo nejjednodušší a rovněž by to bylo lépe prosaditelné. Já rovněž jsem naznačila, že svůj návrh stáhnu. Děkuji. Pan Lockegard. Možná jsem byl trošku... Jsem se unáhl, když jsem si nevzal slovo, protože pan kolega Menders mě trochu vyprovokoval, trochu. Chci, aby bylo jasné, že linie frakce ALDE, pokud jde o Made in, není ta, kterou zde prezentoval pan Manders. Já vím, že pan Manders je velmi nakloněn této myšlence, my ne. My jsme velmi proti Made in. Nemyslíme si, že by to vytvořilo nebo tedy přineslo něco více než jen další zátěž pro podniky, že by to byla přílišná zátěž pro podniky, takže chci jenom eh, znovu tady upozornit, že toto není naše stanovisko. My bychom tedy podpořili to, co v tomto máme teď jako návrh na stole. Dobře, děkuji. A slovo má paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Eh, ještě směrem k panu Lekegatovi. Nám bylo zcela jasné, že pan Mander hovořil pouze vlastním jménem. On to i předeslal. Takže to jen, abychom si vyjasnili. On se netvářil, že vlastní názor přednáší jménem politické skupiny. Na druhé straně ale to velice eh, ladí se stanoviskem naší politické skupiny, což mi dělá obrovskou radost právě pro sociální demokraty a ochrana spotřebitele mezi absolutními prioritami a proto bych ráda, aby se tam objevily tři záležitosti v té legislativě. Za prvé, princip té obezřetnosti. O ten, na tom má nám opravdu záleží v té legislativě už to bylo zmíněno a my bychom si přáli, aby i tam na to byl odkaz, i když je to pojato v tom primárním zákonodárství, protože jde o to, že samotný princip musí být posílen, musí být potržen a musí být jasné, že nám zde na tom záleží. Právě u dětí, u hraček se domnívám, že opravdu musíme být velice obezřetnými. Druhá věc, druhé téma, je otázka CE+. O tom jsme už vedli diskusi častěji. A je pravda, že když máme certifikaci třetích stran, třetích subjektů, i tehdy může dojít k tomu, že ten produkt neodpovídá. Ale pokud se o to postaráme, tak přece jen by se měl počet těch nevhodných výrobků na trhu snížit. A pokud by tomu tak bylo, tak bychom se k tomu přece jen měli odhodlat. Nejde o to, že sem tam se vloudí chybička a my tím pádem řekneme, že nejlepší je to nechat vše při starém, protože k těm chybám a omylům dochází tak nebo tak. Ale takto by se politik chovat neměl. Myslím, že bychom přece jen se měli postarat o to, abychom tady měli přidanou hodnotu té dodatečné kontroly a jistoty. CE bohužel není známkou jistoty, přestože ale mnozí občané se takto domnívají a my musíme jim pomoci, protože CE znamená pouze, že bylo něco vyrobeno v Evropské unii. A to je třeba respektovat. Ale existují i padělatelé značky CE a já jsem si toho vědoma. Ale to není důvodem, proč bychom měli tvrdit, že se toho vůbec nebudeme dotýkat, že se tím nebudeme zabývat. Ne, naopak, my bychom měli kontroly prohloubit, komu se tedy tato značka přidává ani to neznamená, že bychom měli rezignovat na to, zkoušet zavádět dodatečné testy právě v rámci CE+, právě tak, jako to přednesla kolegyně Šaldemóze. A pak uvidíme, jak se bude utvářet většinové stanovisko v rámci naší frakce, naší skupiny, tedy našeho výboru. A pak označení původu. To je velice důležitá věc, na které záleží mnohým našim občanům, kteří opravdu jsou zvědaví, kde bylo něco vyrobeno. A rovněž jim záleží na tom, zda je tam napsáno Made in EU nebo Made in Germany a tak dále, zda je tam Itálie nebo nějaký stát, to pro ně má váhu a proto by na to mělo záležet i nám. Já mám jiné informace než pan Šváb totiž, že v radě ještě vůbec není jasné, jak vypadá mínění členských států a že i tam jsou velice různorodé názory na tuto záležitost a vůbec není jasné, že rada by automaticky byla proti. Proto si myslím, že by naopak bylo velice zajímavé položit jim to na stůl, tak jako už vlastně to navrhla i komise, a navodit diskusi s radou o možném a o tom, co možné není. A ne, že bychom si okamžitě začali představovat, že tím, že někdo z rady je proti, tak bychom okamžitě jako parlament to měli vzdát. Ne, tady musíme být sebevědomí, předložit něco, protože nám na tom záleží, záleží na tom občanům a my přece zastupujeme zájmy občanů, národu. My nejsme přece ti, kteří by si měli zkoušet hájit ty vlády. Děkuji. A nyní dám slovo paní Weiler. Já, ich möchte auch zu den beiden... Já bych rovněž ráda navázala na ty dvě záležitosti zde zmíněné. CE+, toto označení. Tam mi připadá, že to vlastně i patří k této věcné diskusi, připomenout si zde záležitost, která se netýká pouze Německa, ale pěti, šesti vyvinutých industriálních ekonomik, kde taková ekvivalentní značka existuje. Já mám v paměti, že se o tom diskutovalo nikoli pouze jako něčem, na čem záleží spotřebitelům, ale i v rámci spolupráce, například v rámci různých odvětví, například strojní průmysl to není spotřebitelský průmysl, ale záleží i jim na takovéto značce nebo ekvivalentní značce. Přesto všechno Taková diskuse se vedla před 6-7 lety. Myslím, že ještě tam u toho byl pan Lambsdorff, paní Rühle, paní Šaldemoze. Já jsem tehdy rovněž měla buď zprávu, nebo jsem tam byla stínovou zpravodajkou. A tehdy se parlament vlastně jako parlament dohodl, že to odstraní. A ve vyjednávání s radou já jsem bojovala za to, aby se to odbouralo pouze pokud přijdeme s nějakou jinou možností, protože nemít nic to by byla rána pro všechny zúčastněné, ale tehdy bylo řečeno, že odvětví společně s vědními složkami by si měli kvalitativní ekvivalentní značku vypracovat sami. A já se ptám, co se tam v té věci děje. A pokud to je to, stejně jako ten, eh, ta univerzální dobíječka telefonní, kde jim to bylo uloženo, oni s tím nedělají vůbec nic a jenom složí ruce do klína, tak nevím, zda to má cenu takto tady si myslím, že chceme, aby situace vyspěla a že e, označení CE rovněž musí přejít na lepší, vyšší úroveň, takže to téma nesmíme opomenout. I když opravdu není třeba předesílat, co se bude dít na radě. To uvidíme. A kdo by se měl komu přiblížit, to si netroufám říci. To se vyjasní v průběhu vyjednávání. Každopádně mi připadá správně, že označení CE musíme považovat jako další vyspělejší stádium současné značky CE, protože pokud se k tomu neodhodláme, tak se znovu pár let nebude dít vůbec nic a proto je to krok správným směrem. K Made in tady řeknu něco úplně jiného. Ono i v Německu se zvedá bouře u takových názorů, ale já se domnívám, že e, za deset let už to bude e, písnička minulosti. Já cestuji po světě, jsem často v Ázii. A na mnozích výrobcích právě stojí to, co si mnozí z nás přejí, made in EU. Vyrobeno v EU. Ano, ale to je vzdálená budoucnost. Náš zákon, zákonný návrh by měl odrážet situaci na nejbližších pár let a tam možná má právo jiný názor. Děkuji. A poslední k tomuto bodu vystoupí kolegyně Styler. Děkuji, pane předsedo. Já jsem původně nechtěla vystupovat, ale poté, co jsem tady asi vyslechla některé připomínky kolegyň a kolegů, tak mi nic jiného nezbývá. Když jde o ty prstní implantáty, tak to je zajímavé, protože já jsem ve výboru Envy eh, vlastně hned po roce 2000 eh, vypracovala zprávu k tomuto tématu a je zajímavé, že často lidé říkají, že eh, takovéto zprávy z vlastního podnětu nejsou důležité nebo se na ně nebere zřetel, ale pokud jde o ty prstní implantáty, tak kdyby bývaly, byly, byla jaksi použita ta doporučení, které jsme tam my předestírali, tak by nedošlo k takovýmto obrovským problémům a ty ženy by potom nemusely procházet takovým velice obtížným eh, obdobím, kdy nevěděly, co vlastně v těle mají, protože tady jde vlastně i o trestný čin a podvody. A tady musíme vlastně oddělovat některá tato eh, témata a musíme jasně říci, že neakceptujeme žádné podvody a trestné činy. A bohužel celá řada těch žen, které utrpěly v tomto konkrétním případě, jsou právě oběťmi takovýchto trestných činů. Pokud jde o malé a střední podniky, o tom taky jeden z kolegů hovořil, tak tam mě, jsem byla poměrně překvapená, protože hlavní myšlenka takovéhoto naroči, eh, nařízení je taková, že máme pravidla, která platí všude a jsou jednoduchá. A my všichni víme, že když se vyjednává, tak se velice často projeví složitost těchto pro, této problematiky. A tady bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce eh, za její práci, protože to není jednoduchá záležitost a velice často je třeba nepodcenit tu, tu situaci a ty problémy, ale prostě to je součást naší práce a Omlouvám se, že už tady nejsou přítomní kolegyně a kolegové, kteří by si měli tu diskuzi vyslechnout a přispět do ní. Já vím, že budeme ve čtvrtek o tomto hlasovat, ještě máme před sebou kus práce, ale my tady teď spolupracujeme, hovoříme o tom a myslím si, že všichni bychom se měli snažit tomu přispět, protože konec konců nám jde o spotřebitele a o to, aby výrobky, které jsou k dispozici na trhu, byly bezpečné, abychom všichni věděli, co si kupujeme eh, a co je tedy zaručeno. A to je jaksi jak v zájmu těch, kteří prodávají, takže i malých a středních podniků, ale také spotřebitelů, kteří tyto výrobky kupují. Takže paní zpravodajce přeji mnoho štěstí ve vyjednávání a Eh, doufám, že tedy všichni kolegové a kolegyně se budou těho vyjednávání účastnit, jak se v tom duchu spolupráce, protože je to v zájmu nás všech. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji. Slovo má pan Lockgard. Omlouvám se, zase se hlásím o slovo. To je asi trest za to, že jsem přišel pozdě. Já chci říci pár slov eh, jménem pana kolegy Edvarda Heldiga. Ten by se chtěl omluvit za to, že nemůže se účastnit dnešního zasedání. Chtěl by také paní zpravodajce poděkovat za její zprávu a také za vypracování kompromisních návrhů. Může souhlasit celou řadu spod, eh, kompromisů, pokud jde o působnost tohoto nařízení, eh, o těch rizikových produktů, a také pravidla pro hospodářské subjekty a tak dále. Pořád je tady ještě několik nedořešených otázek. Podle pana Haldiga je velice důležité dosáhnout rovnováhy, pokud jde o sankce. Sankce by měly být ukládány vždy i v případě, kdy to porušení bylo eh, jaksi nebylo eh, spácháno záměrně. Ale mělo by, měli bychom také vzít v úvahu mezinárodní dimenzi tohoto projektu. Samozřejmě eh, by vždycky ty sankce měly být přiměřené a odra- odrazující. A samozřejmě není naším cílem někoho vyřadit úplně z funkce. Takže navrhujeme maximální limit 10% obratu, pokud jde o ty sankce. Pan Helvik by mohl podpořit v článku 1 odkaz na to, že řekneme, že toto nařízení stanovuje rámec, který se řídí zásadou předběžné opatrnosti. Pokud jde o další kompromisy a problémy, tak ty jsou technického rázu a pan Helvik nadále věří, že bude ještě možné se dohodnout. Děkuji. <clears throat> A teď za komisi dám slovo paní Span. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům. Toto je skutečně velmi užitečná diskuse. Jsme rádi, že tady můžeme být a vyslechnout si vaše názory. Nebudu vás zbytečně zdržovat, chci jen říct, že jsme dosáhli skutečně klíčového okamžiku, pokud jde o tento balíček. Vítáme ty pozměňovací návrhy, které chtějí vyjasnit určité pojmy, jako je například definice zranitelných spotřebitelů, výrobků atraktivních pro děti a tak dále. My se snažíme vyjasnit své návrhy. Pokud jde o princip obezřetnosti, my jsme řekli, že je to zákonný princip, uplatňuje se a i rada volá po začlenění tohoto principu do textu, takže to ponecháme na zákonodárce, aby rozhodnul. U těch obtížnějších věcí CE+. Tam děkujeme za ty dnešní komentáře, protože nám to pomůže pochopit e, tento návrh. Chceme pouze všem připomenout, že je to dobře zavedená praxe. Nemá to být e, bezpečnostní značka, ale všechny produkty, které přicházejí na jednotný trh, e, by tedy měly být bezpečné. Takže je jasné, že značka CE se vztahuje k výrobkům, které jsou prostě už z definice bezpečné. Pokud bychom měli začít používat nový systém, musel by to být systém založený na jasných kritériích a zatím ještě nevíme, jak by tento systém fungoval v praxi a možná by byl trochu zavádějící nebo matoucí tváří v tvář tomu stávajícímu označení CE. Tam by spotřebitelé byli zmateni, takže to jsou věci, které bych vám ráda zde předložila k úvaze. Pokud jde o postihy, tak tady zazněly určité zajímavé myšlenky. Jen taková prozba z mé strany. musíme si uvědomit, jaké kompetence a zodpovědnosti komise má, co všechno může udělat. Já si nejsem jistá, zda právně je komise schopna vytvářet černé listiny nebo vytvořit systém, jak vy navrhujete. Pokud o elektronické obchodování, tak jsem jen chtěla vyjasnit, že ano, ten návrh má platit online a offline, měl by se týkat i digitálních produktů a chceme, jakmile tedy bude tento návrh přijat, vydat zvláštní pokyny ohledně toho, jakým způsobem se bude tato legislativa uplatňovat v digitálním světě, protože je to určitá výzva a potřebujeme k tomu specifická vodítka podle expertní porady. Eh, pokud jde o otázku původu, to je velmi důležitá debata pro komisi. Já vám chci připomenout, proč komise navrhla označování původu. Je to kvůli tomu, aby se posílila dohledatelnost. 10 produktů ročně je neznámého původu. Pokud se nám podaří o 10 nebo pokud můžeme o 10 zvýšit bezpečnost výrobků, proč bychom to neudělali? Kromě toho je to praxe, která existuje v celé řadě členských států. Dělá to tak celá řada výrobků a navíc se to tak dělá i v celé řadě dalších jurisdikcí, když to dělají naši obchodníci, proč bychom to nedělali my? A jak říkali mnozí poslanci, už to v praxi děláme. Zároveň bych se s vámi podělila o to, že jsme viděli také pozměňovací návrhy z jiných výborů, které jdou opačným směrem, že by se tedy toto ustanovení úplně vypustilo. A že by tam byly že by tam bylo označeno, odkud pocházejí všechny složky toho výrobku, tak já si myslím, že ten náš návrh je mnohem realističtější a zajišťuje větší dohledatelnost. V neposlední řadě jedna důležitá věc, která zde zazněla, se týkala harmonogramu, načasování, ty projekty, ty návrhy jsou podle mě už zrelé. My jsme je předali radě. Rada dokončila čtení obou textů. Pokud jde o označování původu, o kterém se diskutuje, tak jsme už diskutovali na úrovni Koreperu a tam se ukázalo, že je zde vůle nalézt řešení v této oblasti. Takže myslím, že teď jsme ve fázi, kdy vidíme, že tato instituce je do toho zaangažována a my vám pomůžeme nebo uděláme všechno pro to, aby tento balíček byl přijat ještě v rámci vašeho volebního období. Je to naše angažmá, než závazek vůči občanům a vůči jednotnému trhu. Děkuji. Děkuji a na závěr tohoto bodu bych dal slovo zpravodajce paní Šaldemoze. Thanks a lot, sir. Děkuji mnohokrát. Nejdříve ze všeho chci poděkovat kolegyním a kolegům za dobré a užitečné připomínky. Myslím si, že se jistě ještě sejdeme na několika vyjednávacích jednáních, než za několik dnů budeme hlasovat tady ve výboru, ale chtěla bych se teď vyjádřit ke dvěma záležitostem. Už teď. A doufám, že mi to odpustíte. Za prvé, označení CE+. Chtěla bych tady říci, jak už jsem říkala během vyjednávání, že kdyby to bylo úplně na mě, tak já bych řekla, že bychom označení CE měli úplně odstranit z výroku a měli bychom to mít pouze v technické dokumentaci k výrokům, protože je to zavádějící pro spotřebitele. Ale bylo mi řečeno, že dozorové orgány a komise by dali přednost tomu, aby toto označení bylo ponecháno na výrobcích. A proto tady tady hovořím o tom, že je třeba poskytnout spotřebitelům více informací, které by k tomu ještě něco jaksi přidali. Proto tady navrhuji označení CE+. Jakožto něco, co by mohlo být využito v rámci všech národních systémů, které máme, třeba německé DS třeba. Na to by si také mohli přidat označení CE+. Má to být dobrovolné a má se to také používat u neharmonizovaných výrobků a tak dále. Skutečně úmyslem tady je, aby nezávislí nezávislé testovací orgány nebo subjekty byly odpovědné. Pokud tady oni označí něco jako bezpečné a bezpečné to nebude, tak je budete moct hnát před soud. A myslím, že tím asi tuto diskuzi můžeme tady zastavit prostě jsem chtěla jenom vyjasnit, jak to celé bylo. Pokud jde o tu debatu o označení made in, vyrobeno v, tak tady asi budeme muset prostě hlasovat. Myslím, že se nám nepodaří najít tady kompromis, prostě uvidíme, jak hlasování dopadne. Ale chci říct si jenom jednu věc. Když se podíváte na zadní stranu svého iPhoneu, tak uvidíte, že ve Spojených státech už mají takovéto označení Made in, takže oni tam říkají, že to bylo navrženo v Kalifornii a smontováno v Číně. Takže vidíte, že naše společnosti už vyvážejí do Spojených států a už musí jaksi plnit tuto podmínku, tato pravidla. Takže hlavní myšlenkou naší tady bylo, že když naši výrobci už musí plnit tuto podmínku, když jej vyvážet do USA, tak to nebude pro ně až taková zátěž, když toto budou muset splnit i tady v EU. Ještě budeme tedy. Uh, uvidíme, jak se dál vyvine uh, jednání mezi radou a parlamentem. A ještě úplně poslední věc, tady si nemohu pomoct a musím něco ještě říct v reakci na vystoupení komise. Myslím si, že není až tak užitečné, když tady nám ve výboru říkáte, jak bychom něco měli dělat správně. Já myslím, že to musíte skutečně nechat na nás jakožto zákonodarcích, protože někdy mám z vás dojem, že vy byste byli rádi, kdybychom eh, v návrhu komise vůbec nic nezměnili, ale takto my tady v Evropské unii jaksi nefungujeme. Takže někdy je možná lepší se nevyjadřovat přímo k tomu vyjednávání, které probíhá tady v parlamentu. Já vím, že jste chtěli jaksi nám pomoci svým, svými připomínkami, ale ve skutečnosti nám příliš nepomáháme. E, myslím si, že je třeba, abyste to nechali na nás tady v parlamentu. Myslím si, že skutečně jsme schopni dospět k dobrému řešení. Budeme ještě jednat ve středu, budeme hlasovat ve čtvrtek a já jsem stále ještě optimistka, pokud jde o konečný výsledek. Takže ještě jednou děkuji za všechny užitečné připomínky. Grazie. La parola Děkuji a slovo má kolega Šaup. Mi scuso, grazie. Yeah, grazie. Omlouvám se. Pan Šváb. To je ten starý známý. Ano, omlouvám se, já jsem měl za úkol pouze jednou hovořit do zprávy. Rojtová, ale tady si nemohu odpustit tuto poznámku. Je sice smysluplné hlasovat, ale na druhé straně se tam určité argumenty musí zvážit v rámci vyváženosti. Samozřejmě, že nám nejde o to, abychom sami diktovali radě, kdo má mít většinu, ale není to tak jednoduché, že by se trilog nechal jenom v rukou pár kolegů a pak se vše už hned přesouvá na etapu eh, vyjednávání s radou. Myslím si, že nejdříve máme za úkol dát eh, kolegům šanci, abychom ten základní princip zvážili zde. Například k článku 6 nikdy nebyla dopadová studie, na to bych rád upozornil rovněž, že nemáme tím pádem základ pro to, abychom svá tvrzení mohli zdůvodnit. Když uvádíme například u Made in, ten příklad Spojených států, tam se to ale nevztahuje na celní kodex. Tady se to však vztahovat na celní kodex má, takže když se tážeme, proč to funguje v USA a u nás ne, tak je možné podle nás, že tam není provázanost s celním kodextem a že to není dokázano, odkud to je. Například, když se hovoří, že špagety jsou z Itálie a oni i tak jsou pak z Kanady v praxi a vlastně je jenom eh, ta hm, pšenice z Itálie, mně to třeba nevadí. A pak se hovoří o nekalé praxi. Když například se na něčem píše Made in Italy nebo Made in Germany, že se pak snaží předstírat, že to tam bylo i vyrobeno. A pak konkurenti musí dokazovat, že to například není pravda. Já nejsem proti, aby se vše harmonizovalo, ale smysluplně a ne soustředovat se pouze na to poslední místo, kde bylo něco zpracováno protože tam pak eh, máme i ten celní kodex a já se budu těšit na zítřejší hlasování. Děkuji, kolego. Ještě prosím, kolegyně Gebhardt. Milý kolego Švábe, přece jen buďte trochu koherentnější, když se s námi snažíte hádat. Nejdříve jste se snažil všem vnutit dojem, že rada už dávno rozhodla o tom článku, nyní zazříkáte, abychom to škrtli a pak budeme diskutovat. Takže prosím vás, rozhodněte se, tvrdíte A nebo B, nemůžete tvrdit obojí zároveň. Když obojí zákonodárci řeknou, že to vyškrtneme a pak o tom budeme debatovat, zda to tam dáme nebo ne, to už ale bude pozdě, to už žádná diskuse nenastane. Takže tady přesně tuto vele důležitou otázku musíme probrat i s radou. Proto já jsem pro, jelikož nevíme, jak má rada většinu, jak to tam vypadá, abychom ten článek se nechali. Když tam eh, ten základ vlastně odbouráme, tak to můžeme zbalit hned. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili k tomuto bodu. Myslím, že tím jsme ho vyčerpali a můžeme přistoupit k bodu 10. Eravamo na attesa signora Bastos Paní Bastos. Va bene, riprendiamo la signora Pani Bastos je tady, takže se vrátíme k bodům 4 a 5. Passiamo ora al punto successivo all'ordine del giorno. Takže následující bod na pořadu jednání bude stanovisko o ochranné známce společenství a o ochranných známkách. Spravodajkou je paní Bastos, prosím. Čekali jsme na vás, vy jste přišla, takže vám rovnou dáme slovo a pak si budete moct odpočinout. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está um bocado ruído na sala, talvez seja e difícil e começar. Předseda přerušuje řečnici. Prosím, kolegové, pokud si potřebujete vyměnit názory, tak prosím mimo tento sál, abychom mohli pokračovat v práci. Děkuji. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za své spoždění. Měla jsem velmi složité odpoledne. Takže jsem požádala kolegu Oleho Šmita, aby si se mnou přehodil pořadí našich jednotlivých bodů. Já jsem musela být na zasedání národních parlamentů, také jsem musela hlasovat o dvou velmi důležitých zprávách na jiném výboru a také jsem musela být zde, abychom si vyměnili názory k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Já děkuji všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k těmto dvěma stanoviskům. I já jsem předložila pozměňovací návrhy ke svému vlastnímu stanovisku. Máme 37 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu o ochranné známce společenství a 27 pozměňovacích návrhů, které se týkají právních předpisů členských států o ochranných známkách. Těchto 27 pozměňovacích návrhů souvisí se svobodou a projevu dále důvodu k odmítnutí. Myslím si, že to nebude problematické, myslím, že se na nich docela jednoduše dohodneme. Pozměňovací návrhy 15, 16 a původní text. Potom je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které souvisejí s článkem, který se týká původu výrobku a kontroly online. To možná bude nejsložitější a nejkontroverznější téma. Potom eh, si to ještě proberu s jednotlivými kolegy a společně se podíváme na to, zda můžeme překonat tyto naše názorové rozdíly. Pokud ne, pokud se nám nepodaří naše stanoviska zblížit, tak se pokusíme najít alespoň nejmenšího společného jmenovatele. V prezentaci jednotlivých zpráv jsme řekli, že tam nemusíme příliš eh, měnit, radikálně měnit základy tohoto systému, protože ten systém v podstatě dobře funguje, jeho základy jsou nadále v platnosti, nicméně pokud jde o návrhy zpráv a pozměňovací návrhy, tak eh, z toho jasně vyplývá, že chceme usnadnit, efektivnit a zlevnit celý tento proces, který se týká ochranných známek Myslím si, že nebude problém dospět k dohodě a jak už jsem říkala před chvílí kolegům, budeme pracovat v tomto směru. Nicméně bych i přesto ráda vysvětlila jeden pozměňovací návrh, který jsem předložila já sama a který je 25 9.4, eh, je to ve směrnici článek, nebo tedy pozměňovací návrh 20, článek 10, číslo 4, text komise říká, že držitel této značky má také právo zamezit dovozu zboží, které je obsaženo v bodě 3c, kde se jedná o obchodní cíle. Můj pozměňovací návrh chce tento návrh změnit a ráda bych tedy řekla, že nositel nebo držitel evropské značky za pomoci národních orgánů má také právo zamezit dovozu zboží, které je vyjmenováno pod bodem 3c, anebo nabídce produktu podle 13b, když agent nebo výrobce nebo ten, kdo prodává online tyto produkty, to dělá za obchodním účelem. Takže tam se vlastně zahrnuje také obchodování online, které je tímto způsobem zahrnuto do pozměňovacího návrhu, který jsem předložila já. Co chci dosáhnout eh, díky tomuto pozměňovacímu návrhu? Myslím si, že držitel ochranné známky a národní orgány tímto budou mít možnost eh, zamezit dovozu nebo nabídce falšovaných výrobků a to ve všech fázích eh, procesu. To znamená tomu, kdo to zboží vyrábí, kdo funguje jako prostředník, zprostředkovatel, kdo prodává tyto výrobky po internetu. Vždycky tedy, když půjde o obchodní účely. Má smysl zabránit eh, vývozci a zprostředkovatelům, nebo tedy to bylo možné jenom tedy v případě toho výrobce a zprostředkovatele, ale neměli jsme vliv na ty ostatní části řetězce a to já si myslím, že je důležité a jsou to otázky, na které musíme přinést odpověď. Falšování výrobku, napodobování, napodobování výrobku vytváří bariéry pro inovaci, ničí místa a obecně poškozuje evropské hospodářství a kromě toho může spochybnit a poškodit také bezpečnost evropských občanů. Takže si myslím, že proto musíme k této věci přistoupit opravdu rozhodně a velmi odvážně. Máme zde řadu údajů, které hovoří o milionech napodobovaných výrobků od roku 2011. Je to 115 milionů falšovaných výrobků, které byly zjištěny evropskými úřady. Hovoříme o více než miliardě eur, pokud je o hodnotu těchto výrobků. Jedna třetina těchto výrobků, které byly falšovány v roce 2011 byly potenciálně nebezpečné pro bezpečnost a zdraví spotřebitelů a proto musíme proti těmto výrobkům bojovat. Pokud jde o poskytovatele služeb online, chceme zajistit dodržování autorských práv. Už se stalo, že například chceme pustit video z YouTube a potom se objeví informace, že toto video bylo staženo, protože je chráněno autorskými právy. Takže my chceme vytvořit v podstatě stejný systém. Držitel evropské ochranné známky nebo ochranné známky členského státu bude mít podobnou ochranu držitel této ochranné známky může se obrátit na určitou platformu a požádat ji, aby Sfalšované produkty byly staženy z prodeje. To je tedy velmi jednoduchý požadavek a mohu uvést příklad. Mám vlastně celou řadu příkladů, které bych mohla uvést. Myslím se ale, že ta situace je poměrně jasná. Také využiju této příležitosti k tomu, abych se zeptala Evropské komise, pokud je tady v sále, nevím, pane předsedo, jestli tady někdo je z Evropské komise v tomto sále? Je tady někdo? Takže pokud tady někdo je, tak bych se ráda... Není tady někdo? Tak to je v podstatě vše, co jsem chtěla říci a Těším se na komentáře kolegů k tomu, co jsem zde řekla a v každém případě ještě jednou děkuji všem kolegům, především těm, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Gebhardt, chcete si vzít slovo? Ne? Dobře, takže pan Kreuzmann. Äh, děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji paní kolegyni Bastos. Velice kvalitní zpráva, ale já bych si dovolil pár doplnění. Svými pozměňovacími návrhy jsem si dovolil, aby celý proces vypadal atraktivněji a aby ta uh, ochrana byla udržitelným způsobem posílena, například platné lhůty pro platbu poplatku, e, rovněž pro dodání dokumentace. Takové lhůty se v praxi ověřily a zejména u malých podniků e, to život nestěžuje, takže já jsem rovněž navrhl mm, mediační postupy, tak aby se mimosoudním způsobem řešilo více než doposud těch případů, což což by vlastně mělo eh, být zahájeno vždy ještě před žalobou a aby jakékoliv informace byly k dispozici. Eh, pokud někdo například má vlastní prostředníky, eh, tak jich je možné využít stejně jako prostředníků nabídnutých třetí stranou. To zlepší volbu způsobu řešení. Rovněž, pokud se něco týká jednoho regionu nebo jediného členského státu, kde ten výrobek je chráněn, tak nemůže být uznán jinde a pokud jde o značné e, přesahy, tak aby se tedy zisky z toho, aby se snížily poplatky, tak by neměly jít do rozpočtu EU, měly by být využívány na další ochranu. E, pak úřední cesta u národních úřadů ekvivalentní by měla být možnost, ale aniž by eh, byly dotčeny normální postupy registrační nebo zápisu v daném státě. Pozměňující návrh pancery, využití všech značek bylo eh, přístupné na celém evropském trhu, tak pouze tehdy, pokud není pochyb, odkud eh, výrobek pochází, eh, například na internetu nesmí být pochybnosti ani nesmí docházet k záměně. Na minulém zasedání jsem vyslechl komisi v tom, jak se potírá například falešné banky, to podporují, které jsou například pouze mezistanicí a snaží se eh, vysílat eh, produkty do třetích zemí. To bychom rovněž neměli připouštět, měl by být mechanismus, jak tomu zachrán, zabránit a například pokud je někdo prostředníkem na internetu a je vlastně soukromou osobou, tak by se ho to mělo týkat. Děkuji. Nevím, jestli se hlásí ještě někdo další o slovo. Je tady nějaký stínový zpravodaj? Nebo někdo z komise? Je tady někdo z komise, kdo by si chtěl vzít slovo? Ecco, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že předsednictvo mi řeklo, že tady někdo z komise tedy je, tak já bych ráda položila svou otázku. Jak se díváte na otázku těch, kteří vyvážejí to zboží? Měli bychom se omezit pouze na ně, anebo měli bychom do toho zahrnout i třeba, třeba platformy internetového prodeje, pokud je o možnost kontroly a o možnost zachytit touto cestou falšované výrobky a také když tedy bude potvrzeno, že se jedná o falšované výrobky, že bude tedy možno je zadržet. To je má otázka, kterou bych vám ráda položila a zajímalo by mě, co si o to myslíte. Využívám také příležitosti k tomu, abych poděkovala kolegovi Kreutzmanovi za jeho velmi užitečné, rozumné pozměňovací návrhy, které vypracoval a které se týkají obou dvou těchto zpráv a pokud jde o lhůty i o nejlepší metody řešení konfliktu a ochrany původu, známky, to mně připadá všechno dobré a přijde mně, že nebude žádný problém dospět k dohodě v této věci. Předseda, děkuji a já bych dal slovo tedy zástupci komise, prosím. Já jsem děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel o něco později, ale jde o to, že probíhá paralel, paralelní rozprava ve výboru Jury a proto jsem tady nestihl přijít dříve. Mám dvě konkrétní připomínky k předloženým pozměňovacím názorům, eh, návrhu a potom, potom se pokusím odpovědět na otázku paní zpravodajky. Máme dvě obavy. Když se podíváme na předložené pozměňovací návrhy, první se týká pozměňovacího návrhu 26 k tomu přepracovanému znění směrnice a dále pozměňovací návrh 31, to se týká tady na, Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl přesunout se k nějakému mezinárodnímu režimu. V tuto chvíli je právní rámec v Evropské unii pouze Eh, tedy eh, předpokládá režim platný v EU. A proto bych chtěl připojit dvě připomínky. První je spíše formální. Za prvé, tento režim není vůbec součástí návrhu komise, takže jsme trošku překvapeni, že i přesto byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají ustanovení, která, kterých se vůbec nás, náš návrh netýká. Dále, to je ale důležitý věc, který se, důležitý bod, který se týká obsahu. Komise se podrobně zabírala, zabývala otázkou vymáhání a to jak prostřednictvím studie na konci 90. Eh, let, a také jsme provedli velice komplexní konzultace s, s všemi zúčastněnými a jsme toho názoru na základě těchto poznatků, že není v zájmu Evropské unie měnit stávající režim, pokud jde o vymáhání. Konkrétně nemáme důkazy pro to, že taková změna by přinesla velký, značný pokles, dlouhodobý pokles spotřebitelských cen v EU. Také bych chtěl říci, že naše poslední hodnocení fungování ochranných zámek v EU byla to studie, tedy, kterou vypracoval Max Planck Institut. Tak tam se neobjevily žádné negativní dopady stávající režimu pro vymáhání a takovéto negativní dopady nebyly, jak se zmíněny nikde jinde, v žádných konzultacích se spotřebiteli a tak dále. A další věc, kterou chci zmínit, to je vlastně něco, co už jsem vlastně říkal na předchozím zasedání, a jde o velice velmi tedy vysoký důraz, který klademe na boj proti padělání. A v tomto směru bych chtěl zdůraznit, že je důležité, abychom měli účinná a jednoduchá řešení. Například pokud je o zboží v tranzitu. Musíme zajistit nejenom to, aby toto padělené zboží bylo jaksi určeno k prodeji v EU. Ale musíme zabránit i tomu, aby se Evropská unie stala jaksi takovým transitním bodem pro distribuci takového zboží dále do celého světa. Paní zpravodajka se mě ptala na článek 10 odstavec 4 směrnice a článek 9 odstavec 4 eh, toho nařízení pokud jde o komerční zásilky zaslané ze zahraničí jednotlivcům v rámci EU. Ptala jste se, jestli by to mělo být ještě doplněno odkazem nejenom na toho, komu je určena ta zásilka, ale také, jestli by tam neměl být odkaz i na všechny možné prostředníky, ale ono, ten koncept consigner, to, to je velice široký pojem. To, můžou být, to může být celá řada subjektů, kterým může být taková zásilka padělaného zboží zaslána ze zahraničí. Takže já bych k tomu v podstatě mohl říct skromně jenom to, že to není potřebné podle našeho názoru, ale jsme otevření eh, další úvaze pokud tady máte pocit, že je to potřebné, a to je vše z mé strany, pane předsedo, děkuji. Děkuji. Tím jsme to všechno uzavřeli a můžeme přistoupit k následujícímu bodu, což je bod číslo 10. non ho visto arrivare l'onorevole Panzeri. Quindi. Pan Panzeri zrovna přišel, takže myslím, že si chce vzít slovo. Prosím. Děkuji. Zdá se, že dieta začíná fungovat. Mi dispiace di non avere potuto... Omlouvám se. Mrzí mě, že jsem si nemohl vyslechnout kolegyni Bastoš, protože bohužel jsem musel být eh, někde jinde a tímto se tedy omlouvám za své spoždění. Už na minulém zasedání tohoto výboru jsem zdůraznil, jak je důležitá reforma toho balíčku, která se týká ochrany známky společenství a národních předpisů, aby se tyto systémy registrace známek zrychlily, zlevnily, zefektivnily a aby se zároveň zlepšili také podmínky pro inovaci podniků a aby se také zefektivnil boj proti padělaným výrobkům. Já už jsem tedy podpořil paní kolegyně Bastoš, předložil jsem pozměňovací návrhy, na kterých budu trvat. Týkají se posílení tradiční funkce ochranné známky a dodržování svobody projevu, rozšíření subjektů, které mají právo podat žádost o registraci ochranné známky. Jde o opravdu zásadní otázky. Myslím si, že to jsou věci, které by měly být vzaty v úvahu, i když víme, že existují různé názory na toto téma. Já si myslím v každém případě, že aby bylo možné vypracovat stanovisko tohoto druhu, tak je dobré, že zde máme různé názory, které se pokusíme sladit, aby stanovisko našeho výboru bylo také silnější. Takže to je zatím z mé strany vše k této věci. Děkuji. Děkuji, kolego. Je tady paní zpravodajka. Chce si zpravodajka vzít ještě slovo? Děkuji. Jak velmi jasně Evropská komise odpověděla na mé otázky a také Děkuji za to, že jsou otevření řešení takových věcí, jako je článek 2631 a také eh, ten pojem eh, objednávky. Musím také říci, že vycházím ze stejného názoru jako pan Pancery, jsem si jistá, že se nám podaří dospět k dohodě. Je to pravda převratná záležitost, v každém případě je to důležitá věc, kdy nám jde o zlepšení fungování této věci, která je tak důležitá pro evropské hospodářství, tedy pokud je o ochranu známku. Předseda, děkuji paní kolegyně. Tím jsme uzavřeli body 4 a 5 a přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Je to stanovisko, které se týká platebních účtů. Zpravodajem za příslušný výbor je pan Klute. E, A navrhovatelkou za náš výbor je paní Gebhardt. Ano, děkuji, pane předsedo. Já vlastně vůbec přesně nevím, čím začít. Možná bych si dovolila začít poděkováním mým stínovým zpravodajům, nejmenším těm, kteří se mi přihlásili a kteří akceptují, že se jedná zde opravdu o práci, která je trochu neobvyklá. Je to právě ten postup zrychlený, typu fast track, což znamená, že sice dnes hovoříme o mém stanovisku, ale zároveň je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů vlastně už uplynula dnešním polednem. To nebylo mnou, to bylo tím postupem, který mě byl vnucen výborem Ekon a abych kolegům vyšla vstříc, já jsem výjimečně už text předložila nikoli německy, ale právě anglicky, aby se s ním mohlo co nejvíce kolegů opravdu už seznámit, aby tedy věděli, jak k tomu přistupují. Kolegové na to přistoupili a jako protitah jsme dostali od výboru pro hospodářské záležitosti takový příslip, že budu přítomna u diskusí eh, u kompromisních, o kompromisních pozměňovacích návrzích, že do toho prostě budu zapracována a mohu potvrdit, že na zítřejší dopoledne už mám pozvání, abych se posadila s panem Klute a se snímovými zpravodají zítra ke stejnému, ke společnému stolu. Takto tedy k tomu přistupujeme a já jsem přislíbila že budu stínové zpravodaje informovat průběžně, co se v rámci té složky vlastně odehrává. A nyní k obsahu. Když jsem se tedy zabývala svým stanoviskem, tak jsem se pokoušela přísně se držet toho, co už jsme vlastně dohodli u zpracování těch eh, zpráv z vlastní iniciativy, těch legislativních návrhů, tak abychom nikomu nepřipravili nějaké velké překvapení. V podstatě opravdu má zpráva obsahuje staré známé věci. Z politického hlediska je tedy zásadní věcí to, že spotřebitel musí být informován. To je taková centrální záležitost kterou jsem tam vypíchla, protože my si samozřejmě přejeme, aby banky byly srovnatelné z pohledu žadatele o účet, případně z pohledu toho, že někdo si chce přenést bankovní účet z jedné banky na druhou. To musí znamenat, že si ten spotřebitel musí být schopen banky mezi sebou porovnat. Další důležitá věc při nejmenším je to kontroverzní záležitost pro výbor Ekon. Totiž já říkám, že mi připadá smysluplné a logické, aby se to týkalo změny účtu nikoli pouze v rámci stejného státu, ale i z jednoho státu do druhého. Pokud například je někdo zaměstnán a je vyslán do jiné země, tak tam ta zjednodušení musí platit rovněž. S tím se samozřejmě pojí i otázka nákladu. To je důležitá věc. A tam zejména nikoli pouze když si chceme změnit banku, ale vůbec, když chceme nějaký účet mít otevřený. A právě jde o ten účet základní povahy. To je z mého pohledu vlastně srdcem toho návrhu. A i tím, čím se zabýváme u nás v rámci našeho výboju pro ochranu spotřebitelů, protože máme miliony spoluobčanů, kteří v současné době nemají přístup k účtu a přáli by si takový účet mít, aby měli snažší možnost to opravdu udělat. E, někteří lidé nejsou schopni si u banky otevřít účet například i z finančních důvodů a proto dává smysl, že bude existovat institut základního bankovního účtu, který se dá zřídit za takové situace obvykle obchodní pro řadového občana, který například na to bude dostávat plat a bude z toho platit nájem. Čili to, co platí k takovému základnímu životu každého člověka, každého občana. EU, že by to měl mít možnost takto provozovat a ty náklady by neměly být nepřiměřené, naopak by měly být co nejnižší a vlastně by měly být symbolické. Tak, aby samotné náklady pro toho občana nebyly překážkou. Nejedná se pouze o lidi, kteří jsou nemajetní. Jedná se například o sezónního pracovníka, který stráví pár týdnů v jiné zemi a chce tam mít účet. Jedná se o mladého člověka, který například je zařazený do programu Erasmus a najednou má problém, a opravdu se to v dnešní době takto děje, že je v nějaké zemi, kde by si chtěl podepsat nájemní smlouvu a přitom mu tam někdo řekne, když vy nemáte u nás účet v naší zemi, tak to nemůžete být signatářem. A banka zároveň mu řekne, ne, vy u nás si účet otevřít nemůžete, protože tady nemáte bydliště. Takže je to v podstatě začarovaný kruh pro mladého člověka a to přece není Evropa, kterou mládeži chceme takto prezentovat. Tím vlastně jsem zde probrala ty nejdůležitější záležitosti a ještě možná jedna věc, kterou by se zde mělo, eh, měl náš výbor zabývat. Když my požadujeme, když se tedy nabízí občanům ta základní konta, tak u kterých bank? Které banky by tu povinnost měly mít? Já jsem z toho názoru, že z důvodu toho, abychom nikoho nediskriminovali ani žádnou banku, tak by měly všechny banky, které mají privátní, tedy soukromé klienty, individuální klienty by měli mít povinnost takový účet nabízet. Vím, že existují jiné výbory, které tvrdí, že by mělo stačit, aby v každé zemi existovala jedna banka nebo jeden typ banky, který to bude mít povinnost nabídnout. Ale já si myslím, že je to diskriminační. Kdybychom to připustili, tak by to znamenalo, prodražení pro daňové poplatníky, protože ty více náklady, které to pro tu banku bude znamenat, by samozřejmě někdo pak musel uhradit. A já nevidím důvod, proč by se to obecně mělo řešit na úkor daňových poplatníků a jiné banky by se tím prostě vůbec nemuseli zabývat. To není logické, ale tím bychom se ještě měli zde zabývat v diskusi. Jinak ale si myslím, že ta spolupráce bude vypadat dobře a jakmile se zítra dozvím více, kterým směrem se ubírají například kompromisní pozměňovací návrhy, kterým se právě výbor pro hospodářské záležitosti zabývá, tak jakmile se na mě stínoví zpravodajové obrátí, případně pokud už dostanou i nějaké texty, tak je okamžitě předám dán, dál, abychom měli dobrý základ pro další jednání. Ještě k časovému rámci, abyste všichni byli v obraze. Dnes, jak už jsem řekla, se museli objevit všechny pozměňovací návrhy, pak 4. listopadu se bude konat diskuse o těch kompromisních pozměňovacích návrzích, to by měly být zároveň i ty kompromisy, které vypracujeme ve výboru Ekon, jinak by to ani nešlo v tom zrychleném řízení. A pouze pokud bychom byli opravdu nespokojeni s tím, co se v rámci hospodářského výboru děje, tak bychom případně přišli s vlastními pozměňovacími návrhy. Ale nejdříve se podíváme, jak to vypadá tam a pouze pokud to nepůjde, tak se ozveme, co by IMKO svým vlastním hlasem. A pak se bude hlasovat v našem výboru 5. listopadu a pak se podíváme na to, jak to bude vypadat dál. Tedy ještě jednou srdečně díky všem mým stínovým zpravodajům, že opravdu akceptovali takovýto výjimečný přístup k té věci, ale ještě jednou nebylo to mnou, bylo to mm, z výboru Ekon, a zejména jeho předsedající nebyla ochotna tomu dát víc času, přestože se jedná o velice zásadní problematiku pro všechny občany. Děkuji. A nyní má slovo pan Borisov. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl nejdříve poděkovat komisi za tento návrh, protože se jedná o velice důležitou záležitost jednotný trh se nám vyvíjí, lidé se přesouvají stále více eh, v rámci EU a proto je důležité se přepracovat tyto předpisy. Chtěl bych také poděkovat paní Gebhardt za, to, eh, za tu práci, kterou odvedla. S většinou návrhů souhlasíme, ale některé věcí se nám nelíbí a zaprvé je to ten standardizovaný seznam terminologie. Myslíme si, že je třeba mít jeden název, který bude úplně stejný, alespoň v tom jednom členském státě, tak, aby lidé byli schopni si porovnávat jablka s jablky. Eh, aby neexistovala různé, různá jména, různé názvy, která by potom, eh, která by potom mátli spotřebitele. Pokud jde o poskytování služeb, tak eh, Evropská komise navrhuje, aby 8 těch nejvyužívanějších služeb bylo zapsáno, ale vzhledem k tomu, eh, že jsou různé přístupy v různých členských státech, eh, tak eh, pardon, my tedy navrhujeme 8% těch nejreprezentativnějších, protože Evropská komise navrhuje, aby to bylo 20 služeb konkrétně a my si myslíme, že ta situace potom může být různá v různých členských státech. Pokud jde o mě, změnu banky, tak Tady je třeba ještě hovořit také se zástupci spotřebitelů i bank a na základě našich zkušeností si myslíme, že je dobré v pořádku tedy mít možnost změny účtu mezi bankami vnitrostátně, ale nikoli mezinárodně. To možná bude, může být taková nadstavba až v budoucnu. V tuto chvíli si myslíme, že by to bylo příliš zatěžující. Dále, pokud jde o právo otevřít se účet s těmi základními funkčno, funkcemi, tak myslíme si, že není možné toto tedy eh, uvalit pouze na jednu banku. Každá komerční banka by měla být schop, možnost tedy otevírat takovéto účty, protože jinak by se z takové banky stala jaksi taková banka chudých kdy tady by se tam stahovali pouze eh, uživatelé, kteří jaksi mají finanční problém si eh, otevřít účet v jiné bance. Takže si myslíme, že každá banka by měla prostě mít možnost otevírat účty pro všechny typy klientů, aby to nepůsobilo diskriminačně. Také jsme toho názoru, že tedy každý občan Evropské unie by se měl mít možnost otevřít bankovní účet v jakémkoliv státě EU, protože se snažíme tento trh otevřít a to, aniž by musel prokazovat, za jakým účelem si takový účet eh, chce otevřít. Já třeba, když jsem byl ve Spojeném království, když jsem tam studoval před několika lety, tak mi trvalo měsíc a půl, než jsem si otevřel účet, protože jsem musel prokazovat různé takovéto věci. Eh, děkuji ještě paní zpravodajce, že předestřela ten časový rámec. Já ještě myslím, že tento týden zase sejdeme a budeme dále spolupracovat. Děkuji. A nyní má slovo kolega. On behalf of my colleague Ole Schmidt. Ano, jménem uh, kolegy Ole Schmidta bych ještě chtěl něco říci. Ole Schmidt souhlasí s komisí a se zpravodajkou, ale je to velice důležitá směrnice, která má zajistit fungování tady efektivní eh, finanční mobilitu budoucnosti. Nesouhlasíme eh, s paní zpravodajkou, pokud jde o ten nominální poplatek. Myslíme si, že by ten účet měl být zcela zdarma. A proto bychom mu dali přednost tomu předchozímu znění, a sice, že by to mělo eh, být tedy rozumná cena. A pokud ta rozumná cena bude nula, tak budiš. Myslíme si, že by to určitě nemělo být jenom na jednom poskytovateli eh, finančních služeb v členském státě a myslíme si, že tyto základní účty by a tedy eh, Změny mezi bankami by neměly být bezplatné, ale ta možnost by měla určitě existovat. A pokud jde o eh, stále platební příkazy, tak ty by měly být bezplatné. Oleš mi tady ještě předloží některé pozměňovací návrhy, kde to zdůrazní. Možná už je předložil, to nevím. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo pan Kožušník. Vážený pane předsedo, eh, já bych chtěl vaším prostřednictvím eh, poděkovat Evelyn eh, za ten přístup, který nám tady navrhla. Já se hlásím do práce jako určitě. Určitě naše skupina bude podporovat porovnatelnost bankovních poplatků a jednoduchost změnu účtu a přechod klientů mezi, mezi bankami, ale mám tam několik obav. Jedna z těch obav je, se týká porovnatelnosti bankovních poplatků, aby v důsledku dosažení úplné porovnatelnosti jsme nedosáhli smazání všech konkurenčních rozdílů mezi bankovními službami a ne, nenechali to jen v té ceně cílem této směrnice by neměla být komoditizace bankovních služeb ale orientace spotřebitelů ve světě základních retailových bankovních služeb. proto jsem toho názoru že porovnatelnost poplatků by měla být opravdu jen u těch nejzákladnějších služeb a nikoliv u těch eighty všech služeb. k čemu jsem skeptický tak to je k institutu přístupu k bankovnímu účtu se základními prvky naším úkolem je zajistit aby spotřebitelé nebyli diskriminováni z důvodu své státní příslušnosti nebo místa bydliště když žádají o platební účet v kterémkoliv státě unie. vytvoření účtu se základním prvkem který by měl být dokonce zadarmo však podle mě není řešením které tu situaci vyřeší. vielen dank. Grazie. Děkuji. A jako poslední kolega De Jong. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi a naší zpravodajce, paní Gebhardt, za odvedenou práci. Se všeho nejdříve otázka k postupu. Já jsem měl o několik minut spoždění, protože se počítalo, že tento bod bude na pořadu jednání v 6 hodin, ale vím, že výbor Ekon eh, vyvolává určitý tlak a my tím pádem jsme také pod tlakem, takže já mám několik pozměňovacích návrhů, které jsem předložil ještě před vypršením lhuty a myslím, že interně o nich budeme moci diskutovat o těchto pozměňovacích návrzích a pohovořit o tom, jaké kompromisy jsou důležité pro nás, IMKO, bez ohledu na kompromisní pozměňovací návrhy výboru ECON, protože nejde o to, abychom se my přizpůsobili jejich trajektorii. Nezávisle na tom bych chtěl říci, že bych chtěl podpořit eh, zpravodajku, sledovat v její práci, ale je tam ještě pár eh, detailů, drobností, které budeme muset eh, dořešit. Těch pozměňovacích návrhů je celá řada. Ve zprávě paní Gebhardt se v článku 5 hovoří o seznamu služeb, které jsou součástí těchto základních služeb a já souhlasím se zpravodajkou, že možná bychom měli hovořit o všech službách, které kterých se to týká, že by to tedy neměl být vyčerpávající seznam v odstavci 5 článku 3, ale mělo by to být podle mě v odstavci 2. Pokud tedy půjdeme stejnou linií, tak bychom měli vypustit eh, odstavec 3, pokud bude s tím souhlasit většina výboru. Podle mě Článek 3, odstavec 5 by měl být také přizpůsoben. Já se o tom zmiňuji, protože pokud se na tom shodneme, tak eh, by to vyřešilo celou řadu problémů. Ve zprávě paní Kephart je skvělé, že spotřebitel je skutečně v centru a je zde jeden zásadní bod, na který bych rád upozornil. Přes dobré pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak když já si vyberu eh, bankovní účet, účet v bance, tak peníze to je tedy jedna věc, ale já bych eh, chtěl také, aby moje banka neinvestovala do zbrojního průmyslu, nebo naopak bych chtěl banku, která bude investovat do trvale udržitelného rozvoje, což bude znamenat, že pokud chceme, aby ty tarify byly transparentní, tak to pořád ještě tedy není dokonalý systém, pokud jde o politiku banky v těchto oblastech, v těchto věcech. A tak je to v tom pozměňovacím návrhu, který jsem předložil. Není to ale tedy skutečné řešení. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli jste nad tím už přemýšlela a jaké by mohlo být eh, řešení, když spotřebitel řekne, že chce mít eh, dobrý tarif, ale zároveň chce také banku, která nebude investovat do zbrojního průmyslu, která bude respektovat životní prostředí a já nevím, co ještě. Takže všechna tato kritéria kvality, jakým způsobem k tomu můžeme přistoupit. Děkuji. A dal bych slovo paní Span komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům. Děkuji především paní poslankyni Gebhardt za to, jak rychle pracovala v omezeném čase, toho si opravdu velmi ceníme. A pokud jde o to, co zde říkal poslední řečník, tak my jsme také toho názoru, že zde je tedy spotřebitel centru a my to také vítáme. Cross-border switching to je věc, která se zde zdůrazňuje, to je důležité, když budeme hovořit o jednotném trhu pro spotřebitele, pokud jde o finanční služby, tak to je opravdu mimořádné, že velký počet občanů v EU se neúčastní vnitřního trhu pro finanční služby a to má negativní dopady jak pro spotřebitele, tak i pro poskytovatele platebních služeb. Takže cílem našeho návrhu bylo vyřešit tento problém. Pokud jde o přístupnost, o přístup, že by se to rozšířilo na více než jednu banku. To byl tedy původní návrh komise a uvidíme, jak budou vypadat eh, diskuse zde v této instituci. Pro nás je důležité, aby to byla alespoň jedna banka. Pokud jde o srovnatelnost, tak tady máme velmi obtížný úkol. Já bych se s vámi ráda podělila o to, že Evropská komise nedávno pořádala velkou eh, konferenci o behaviorální ekonomice a tam jsme se zaměřovali na chování spotřebitelů a na problém finančního, finanční gramotnosti. Jakým způsobem můžete poskytnout finanční vzdělání spotřebitelům, aby byli schopni zanalizovat veškeré informace, které jim poskytují i poskytovatele platebních služeb? A odpověď byla, aby to pro ně bylo jednoduché, protože můžete nabízet jakékoliv finanční vzdělání konečném důsledku vždycky bude důležitý ten způsob, jakým poskytovatel platebních služeb poskytuje informace. Takže máme návrh, abychom alespoň tedy měli to minimum, které bude jasné, aby ty základní informace byly dostupné v jasném a srozumitelném formátu. Pokud budeme mít více informací, tak eh, je důležité, aby to nepracovalo proti jasnosti informace. To je jediný návrh, který můžeme předložit. Pokud jde o srovnatelnost, tak srovnávací nástroje jsou poprvé v legislativním návrhu, protože to je oblast, kde jsme viděli občany, že používají tyto srovnávací nástroje a chtěli bychom, aby občané měli přístup alespoň k jednomu akreditovanému schématu a komise tedy usiluje o to, aby tyto nástroje byly důvěryhodné, ale musí to být systém, který bude udržitelný. Současné předsednictví se snažilo svolat eh, co nejvíce schůzek, aby se to čtení ukončilo a my bychom rádi požádali parlament, aby nám v tomto smyslu pomohl, abychom tuto směrnici mohli přijmout ještě do konce volebního období parlamentu. Je to věc, která doplní naši práci, kterou všichni odvádíme pro spotřebitele dnes v těchto velmi obtížných okolnostech eh, finanční krize, takže my vám chceme pomoci, aby se to opravdu do konce volebního období podařilo. Děkuji. Děkuji a na závěr má slovo zpravodajka. Ja, taky schön. Děkuji. Chci nejdříve poděkovat stínovým zpravodajům za takto konstruktivní přístup. Konstruktivní připomínky. Pane Borisovi, máte pravdu. Opravdu se musíme zaměřit na to, aby vše bylo využíváno stejným způsobem, aby vše bylo koherentnější. V tom nemohu než souhlasit. Otázka nyní spočívá v tom, když hovoříme o srovnatelnosti bank, jak to vyřešit v praxi, ale zároveň zkusit podrobit srovnávání kritéria, která se potenciálně ale líší mezi jednotlivými státy, tam podle mě to není jenom taková snadná věc. Tam to musíme řešit. Já bych ráda, aby existovala obecná srovnatelnost pro každého občana. Samozřejmě chápu i námitky komise v tom smyslu, zda by to muselo být i smluvně podchyceno to je jiná věc. Ale to, že musí každému být zpřístupněny informace, když to ten občan potřebuje a že tam musí být určité služby, které si přejí, toho se rozhodně musíme dotknout. A tady nejsem ještě úplně přesvědčena, zda teda by to mělo být eh, ať už 80% eh, nebo 20 nebo 25 služeb. 80% čeho vlastně? Banky neustále nabízejí nové produkty. Takže jak vypočteme z toho těch 80%? To bych měla i na vás ten dotaz, pane Borisové. Stejně jako na Evropskou komisi. Já bych tady potřebovala něco uchopitelného, abych si k tomu mohla vytvořit názor. S těmi procentními sazbami ono je to fajn, ale musíme mít nějakou pevnou základnu, ale u bankovních obchodů to bohužel zpravidla nejde a tady proto s tím trochu bojujeme. I ten návrh je možná trochu problematický. A nyní eh, změna účtu celoevropsky. To mě leží na srdci. Já jsem před pár lety byla spravodajkou u záležitosti přeshraničních peněžních převodů jak to bude přístupné a snadné. A tehdy vím, jak banky se stavily na zadní, prostě tvrdili, to se prodraží, to vůbec nezvládneme, to nejde to nám nemůžete vnutit a tak dále, nemáme e, patřičný systém a tak dále. 100 tisíc důvodů nám uvedli, proč to je absolutně nemožné. A my jsme jako parlament na tom trvali a máme to. Takže pokud znovu nezvyšíme tlak, tak oni znovu vždy budou proti tomu, protože oni bohužel si to nejdříve musí ufinancovat, aby ta služba vznikla. A nyní otázka zní, stojí nám to za to? Přesto jít tou cestou, nabídnout to našim občanům, posílit ten vnitřní trh, ten jednotný trh, aby byl k dispozici i spotřebiteli a nejen podnikateli? To já se domnívám, že ano, že už se musíme konečně postarat řádně o jednotný trh spotřebitelů a nejenom podnikatelů. A proto si myslím, že, alespoň z mého pohledu, se jedná o zásadní otázku. A tady bych se toho přece jen ráda držela. Dále té linie. Ale samozřejmě ještě se o tom můžeme dále bavit. A nyní kvalitativní kritéria, pane De Jong. To je velice sympatický nápad. Opravdu se mi to zamlouvá. Zatím jsem se nad tím ještě nezamyslela, ale tady se obávám, že v kontextu zrovna tohoto legislativního návrhu bychom trochu bychom to trochu přeháněli, trochu bychom si naložili příliš velkou porci. Možná bychom to i zkusmo mohli takto komisi dali jako úkol, protože tady nejde pouze o banky, které případně import, investují do vývozu zbraní, ale máme ekologická kritéria, sociální kritéria. Ono by se pak muselo zvážit, kde co, kdybychom chtěli takto rozlišovat mezi bankami, ale samozřejmě diskuse je to dobrá. Já sama tedy mám tu zkušenost. Já jsem přešla z jedné banky do druhé právě nedávno a bylo tam, byla tam celá řada problémů a já jsem se své nové banky ptala, do čeho investují a tak dále. A oni bohužel mi k tomu nic nedokázali poskytnout. A ono by bylo dobré, kdybych se o tom dozvěděla více. Takže tu myšlenku úplně zatím neodložíme, zatím ale možná by nebyla tak jasně uchopitelná v rámci této legislativy, ale určitě na ní nezapomeneme. A pak ještě připomenu, že tady nebyli všichni, když jsem hovořil o tom časovém harmonogramu. Zítra dopoledne mám první pozvání k účasti na diskusi o kompromisních pozměňovacích návrzích ve výboru pro hospodářské záležitosti. Tam samozřejmě se nebudu vyslovovat jakoby definitivně jménem našeho výboru IMCO, protože ještě k tomu nebudu mít pevný základ, ale co nejdříve budu informovat své stínové zpravodaje o všech návrzích, které tam padly, o kterých se tam hovořilo, abychom my si získali hezký obraz situace a případně sami mohli probrat všechny kompromisní pozměňovací návrhy naše a pak 4. listopadu se o tom bude debatovat v rámci našeho výboru a e, potom s hlasováním se počítá 5. listopadu. Rovněž na Evropskou komisi jsme nasměrovali určitou iniciativu. I Evropská komise zvolila ten zrychlený přístup, ten typ fast track, protože ono je správné. Ono by opravdu se mělo dospět e, k nějakému závěru eh, ještě v tomto legislativním období a i Evropský parlament má politickou vůli. Když tedy už je na stole návrh, tak bychom se měli postarat o to, aby byl sice dobře připravený, ale zároveň, aby proběhl, um, ehm, proběhl to řízení co nejrychleji. Děkuji. Eh. Děkuji. Tím jsme uzavřeli náš pořad jednání. Děkuji vám všem za skvělá vystoupení. Bylo to velmi užitečné zasedání. Chci jen připomenout, že příští týden ve čtvrtek 17. října se sejdeme od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Děkuji.